Dámy a pánové, zapněte si bezpečnostní pásy. Dámy a pánové, Chtěl bych vás požádat, abyste zaujali svá místa, abychom mohli začít. Abychom mohli začít eh, a ne příliš pozdě. Wir haben heute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 dnes odpoledne máme velmi kompaktní, ale velmi zajímavý program ve středu. Naší pozornosti jsou eh, debaty a zprávy na téma výzkum. Budeme konkrétně hovořit eh, o některých eh, projektech, a to v třetím bodě dnešního odpoledne, ale předtím budeme se zabývat evropským výzkumem jako takovým a chceme zjistit, jak to vypadá, jaký je stav. Takže nejdříve bod 9. Evropský inovační a technologický institut. Zde chceme hovořit s řediteli a jednateli znalostních a inovačních komunit, tedy KIXu, a to o vývoji Velmi srdečně vítám pana ředitele, pana Ronalda de Bruna, eh, pana profesora Mario Rita, eh, pana profesora Lemke a ještě jsem asi zapomněl na pana Paviu. Dohodli jsme se, že každý z těchto čtyř osob bude mít dispozici 10 minut na svůj eh, úvod, eh, což nám jistě pomůže, i když to bude namáhavé. A pak máte možnost eh, se ptát, což musíme udělat velmi efektivně. Takže pokud souhlasíte, dám slovo nejdříve panu De Brunovi. Všechny srdečně vítám u nás ve výboru. Je to jeden z projektů, který byl sporný, ale přesto je to projekt je nyní vítaný všemi. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za pozvání, abych vás seznámil s EIT a také s práv s jednotnými partnerstvím, které KIXy podporují. Let's see if the technology doesn't die on us. Doesn't much.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 chci připomenout jednu věc a sice to, proč Evropský technologický institut EIT existuje. E, Evropa je velice dobrá ve výzkumu, ale ne náší velice rychle výsledky výzkumu na trh. A proto máme relativně slabou a pomalou inovaci a všichni ostatní to umí lépe. To znamená, že Evropský technologický Evropský institut není pouze financující eh, eh, instituce, ale je to první instituce, která dává dohromady takzvaný znalostní trojuhelník, to je podnikatelské společenství, výzkumníci a potom tady máme také eh, obec vysokého školství. Partneři spolu spolupracují a sice v podnikatelském duhu, protože my potřebujeme v Evropě více podnikatelsky smýšlejících lidí, kteří dokáží zakládat podniky a také se zaručí o to, aby vznikaly v budoucnosti noví podnikatelé v Evropě, kteří budou dostatečně vzdělaní. Takže já jsem se zmínil o těchto kiksech. Kiks tedy což jsou znalostní a inovativní centra. Toto jsou centra, která jsou autonomní, mají své zákonné struktury a mají tedy tři eh, hlavní eh, generální ředitele a ti tady také prohovoří. Oni se zaměřují na klimatické eh, oblast, potom také na energetiku a budoucí informační technologie. Co je důležité o těchto takzvaných KICS, že vytvářejí takzvané inovační centra. KICS má takové těchto pět nebo šest cent, Prer a my jsme tady vytvořili takovouto mapu. A hned na začátku vidíte, že je to také z měpisně rozvrstveno, ale máme ještě jisté a slabá a bílá místa. Tak co jsme doposud udělali? My bychom chtěli eh, říci, že jsme postupovali takzvanou metodou eh, určitých kroků a omylů a my, eh, nám se podařilo vytvořit organizační strukturu, máme také řídící orgány a spolupracujeme s KIX a IK s generálními ředitelství KIX. A máme také sedmileté pracovní dohody s jednotlivými dalšími centry. Tyto partnerské dohody vyjadřují dlouhodobé závazky, které chci chceme udělat jako EIT společně s ostatními centry a chceme se zaměřit na inovaci. Mimo to jsme také s Kixy zahájili diskusi o podnikatelském duchu a v této souvislosti hovoříme o vzdělání a také o podnikatelském duchu. Chci tady říct si něco ze vzdělání. Mám takový malý žert. Před několika týdny jsme měli studenty v Budapešti a ti se já jsem se ptal, kolik vás studuje, abyste měli lepší práci. A oni se začali smát. A potom já jsem se ptal, kdo z vás studuje, aby vytvářel pracovní místa. A vlastně nikdo vůbec o tom nepřemýšlel, že by studoval kvůli vytváření pracovních míst, což si myslím, že hovoří samé o sebe. A podíváte-li se na podnikatele, tak já jsem u nás také nás navštívila podnikatelská sféra a EIT a MIT, to jsou lidé, kteří se na nás obrací a přichází k nám a chtějí zakládat pouze podniky a to je duch, který v Evropě potřebujeme. Jak již jsem řekl, tak jsme se učili za pochodu. A my máme sedmileté dohody na úrovni KIX a jak zajisté také víte, tak rozvíjíme naše strategické výhledy do roku 2014 a tak dále. A také s vámi mohu diskutovat o víceletém finančním plánu. To znamená, že řídící rada společně s komisí a s KIX mají program na strategické inovace. Později vás s tím seznámím, co to vlastně je. Toto je dokument, který ke konci června bude předložen Evropské komisi. Potom komise na základě veřejné konzultace, která právě je prováděna a na základě hodnocení a hodnocení dopadů EIT také předloží svůj eh, inovační program, který dostanete vy a také rada ke konci tohoto roku. Jeden z hlavních znaků eh, jedna z hlavních věcí, na kterou se institut zaměřuje, je zjednodušení. A dovedete si před představit, že my se společně s KIK snažíme také se zaměřit na určité aktivity a také podporujeme podnikatelskou atmosféru a také jsme modifikovali finanční pravidla a schválili jsme například paušální a jednorázové platby, tak abychom ulehčili a zjednodušili administrativní proces. To znamená zjednodušení, to jsou také věci, kterými se zabýváme. Potom otázka zní, my jsme byli zřízeni jako autonomní institut, jako první svého druhu v Evropě, ale také využíváme dané nástroje, které přichází například, e, jsou odvozeny z finančních nástrojů. Také jsme dostali určité výjimky, tak abychom mohli být flexibilní a jsme tady v určité krabičce, jak tady také vidíte na obrázku, tak tady máme určitý také manevrovací prostor, ale je jasné, že to úplně nevede k zjednodušení pravidel. To znamená, že my se ptáme sami sebe a také v rámci komise se ptáme, zda je tady ještě něco dalšího, co by také bylo v souladu s naším programem, na který se zaměřujeme, tedy na program inovací. Já bych chtěl také ještě dále zmínit to, že Evropský technologický institut ve své současné podobě vzhledem k tomu, že je to jedinečná instituce, tak poskytuje granty. Mimo to ještě pomáháme také intelektuálním kapitálem a spolupracujeme s Kixy, tak aby se Kixy navzájem od sebe mohli učit. Takže Mm, my jsme vytvořili plán, eh, který si se zaměřuje především na investory, které, kteří budou vycházet také z výzkumu. To znamená, že my se na, zaměřujeme pouze na investory, kteří by chtěli renditu, ale nám jde především o to, aby od nás odcházeli lidé, kteří budou mít na paměti růst zaměstnanosti a inovace. A řídící orgán také hledá další investice od roku 2014 a později. my si uvědomujeme, jakou roli má sehrávat investor a také máme zde granty. Když o tom začnete přemýšlet a vy eh, budete mít inovativní myšlení, tak tady mm, vás do, může napadnout také návrh finančního nařízení, které je, by umožňovalo také ještě další financování, aby to nebylo pouze financování projektů a granty a tak dále. V této souvislosti chci také zmínit, že řídící rada nedávno společně s podporou Evropské komise jsme také založili nadaci EIT. Tato nadace má za účel našel za úkol podporovat institut a také KIX tím, že získá další finance z ze soukromého sektoru. Naše správní rada se také několikrát v minulé době sešla a já vám nyní chci říci, že op- opravdu tato eh, rada hodla také získat prostřednictvím nadace soukromé prostředky, které by se ještě dodaly k veřejným prostředkům. Již několikrát jsem se zmínil o programu strategické inovace. Toto je letáček, který si také můžete stáhnout z naší stránky. Je to velice stručná záležitost. E, zpracovanější, důkladnější dokument bude předložen komisi ke konci června, 30. června. Jedna z oblastí, o které se diskutuje a bude to nadále aktuální téma, je, do čeho se má investovat od roku 2014. Od roku 2014 máme určité směry, pro které se můžeme rozhodnout. Správní rada zastává následující názor. V každém případě hodláme pokračovat, investovat do tří stávajících KIX, To za prvé. Za druhé se řeší, na které oblasti se máme zaměřit. A já, si, já vám sdělím určité oblasti, které správní rada navrhla a také již o nich diskutovala. To je například lidský život a zdravotnictví, potom vzdělávání, potom eh, potraviny, bezpečnost, eh, mobilita, inteligentní města a podobně. Ale přesto přeze všechno také dobře víme, že na to potřebujeme jisté vodící pokyny, tak abychom vybrali příslušné kicks, tak musíme vybrat především ty, kteří budou fungovat celistvě a budou také e, se snažit v multidisciplinárním způsobem podporovat zaměstnanost a vzdělanost. E, to znamená, jestliže dokážeme opravdu určité věci, tak říkajíc, nakopnout. A e, Technologický institut také se zabývá dalšími iniciativami. My se domníváme, že by bylo velice vhodné, aby Technologický institut byl součástí celkového výzkumného rámce, ale my se také musíme zaměřit na vysoké školství, protože potřebujeme více vzdělané mladé lidi, což bude budoucí generace podnikatelů. To tady není zapsané, ale já bych to chtěl zdůraznit a chtěl bych také říci, protože máme kolokační centra a proto musíme také hledat synergické efekty s fondy soudržnosti a dalšími fondy fondy, strukturálními fondy tak, abychom například další znalosti šířili. Takže já bych tímto chtěl uzavřít. Děkuji vám. Děkuji velice srdečně. Že to muselo být takhle eh, stručné, eh, je proto, aby se všichni dostali ke slovu. Eh, takže nyní Požádám dalšího panelistu, pan profesor, paní profesorka Ritter. Um, Děkuji vám. Děkuji vám za to, že jste mě a mé kolegy mezi vás pozvali. Tak náš KIK pro klimatické z, e, změny se zabývá především otázkou životního prostředí a nízkouhlíkového hospodářství. Máme integrovanou strategii pro tuto obrovskou oblast. A pokud se budeme dívat pouze na Evropu, tak tady je velká rozmanitost založená na různých zeměpisných poměrech a také sociálních a společenských poměrech. My máme také mnoho velice dobrých členů v této oblasti, ale my se musíme zaměřit a my jsme se zaměřili na čtyři klíčové oblasti. Za prvé je to rozvoj měst, to znamená, aby byly nízkouhlíková protože v v, ve městech se vypouští do vzduchu asi 70 celkového objemu uhlíku. Potom je to také řízení vodních zdrojů, to znamená, že je třeba také e, rozlišovat a přerozdělovat vodu mezi oblastmi, kde je hodně, kde je málo. Za třetí, potom je, jsou to výrobní nulové uhlíkové či minus uhlíkové e, podniky. To znamená, že se opravdu při výrobě e, vůbec žádný uhlík či CO2 nepoužívá. A za, dru, za poslední, poslední bod e, je třeba také měřit klimatické změny. Jestliže nedokáme využít měření dobře, pak nebudeme schopni řešit veškeré problémy my tedy dáváme dohromady tento znalostní trojuhelník, což je výzkum, vzdělání a podnikatelská sféra. A e, inovace to je opravdu součást našeho KIKu, která slibuje novou spolupráci s dalšími partnery. Vzdělávání přitahuje budoucí podnikatele v oblasti životního prostředí eh, které potom tyto mladé podnikatele můžeme vysílat do měst. A potom také podnikatelské prostředí vytváří základy pro propojení eh, široké společnosti a potom pás Finder, něco jako Scout se jmenuje tento kit a ten se snaží posílit budoucí inovaci. Nyní se chci zmínit ještě o vzdělávání. Tady jsme, eh, se zaměřujeme především na eh, doktory, docenty a vyšší tedy eh, akademickou obec. My integrujeme eh, také lidi, dáváme dohromady lidi z velkých podniků, z malých podniků, z univerzit a z výzkumných institucí. A potom, jak již bylo řečeno, vytváříme také ekosystémy, kde tito lidé se mohou setkávat a spolupracovat a to jsou naše kolokační centra my máme klimatický kink v Berlíně, Londýně, Paříži, Randstatu a v Curychu a kde se nalezáme geograficky. Tady vidíte z našeho hlediska tuto mapu. Máme pět kolokačních center, které jsou zelené ve Francii, ve Švýcarsku, v Německu, v Nizozemsku a ve Spojeném království. Ale mimo to žluté tečky jsou naše regionální inovační centra. A toto jsou klastry, kde spolupracují vědecké instituce s místním průmyslem, které nám také pomáhají vstupovat do jiných částí Evropy. Hessen, Maďarsko, Polsko, Španělsko a také Spojené království West Midlands. Naši partneři máme 20 stěžejních pancerů a oni jsou 50 na 50 z oblasti podnikatelské a také z výzkumných institucí. To znamená, je to Bayer, DDF, DSM, Šipol, letiště, EDF, Suez a potom máme také vysoce postavené akademické instituty a Eh, to je například Imperial College London a tak dále. A potom máme také regiony, eh, ve kterých také pracuje hodně partnerů. Máme 65 a připojených partnerů, 35, eh, 32 je asociovaných s CLC centry a 35 je spojeno s regionálními centry. Toto jsou především malé a střední podniky, místní a regionální vlády a jsou to také větší podniky. Takže abych něco také řekla o RIG, tedy o regionálních inovačních centrech. Je to, jsou to stovky subjektů, které existují po Evropě. Každý, to, každé toto centrum má svého ředitele a ten je součástí naší správní rady. Oni eh, jsou eh, tím polem, kde můžeme testovat inovace. Také nám dávají velice dobré vstupy z hlediska toho, co je třeba dělat v souvislosti s klimatickými změnami po Evropě. A je to také důležité z hlediska celoživotního vzdělávání. My máme také program eh, eh, lifelong learning a tam je 59 jednotlivých lidí, kteří chtěli získat eh, další zkušenosti tak, aby eh, pracovali, eh, aby mohli také pracovat v podnikatelské sféře. To znamená, že oni si vybrali určitou instituci, například eh, z malých a středních podniků tito lidé přešli do velkých podniků, tak aby zjistili, jak to tam funguje a někdo z velkých podniků například šel do místní vlády, tak aby zjistil, jak se klimatické změny řeší na této úrovni a potom se sejdou a vyměňují si zkušenosti. A musím říci, že jsou to opravdu Eh, ti, kteří šíří ti dobré zprávy, až dělají pro nás onu podnikatelskou práci. Takže jak jsme organizováni? My máme řídící správní radu a máme také schromáždění. Já již jsem se zmiňovala o našich základních partnerech a přidružených partnerech. Všichni partneři mají zodpovědnost za peníze, které dostávají a ti spolu partneři mají také zodpovědnost za naše zhromáždění a tam jsou eh, a, a, afiliovaní členové mají také eh, své hlasování a potom je tady správní rada, která je malá, je tam 11 lidí, z každého kolokačního centra jsou tam dva lidé a potom lidé ve správní radě zastupují své regiony a KIK jako takový a ne své vlastní instituce a jednou za rok se všichni sejdeme a máme máme výroční konferenci, která letos bude ke konci září v Budapešti máme matricové řízení, takže eh, se to vzájemně prostupuje. Naše řízení je podnikové, to znamená, já jsem Chief Executive Officer a pod tom vidíte, že všude jsou ředitele a příslušné oblasti. co my děláme v našem KIKu. My združujeme partnery ze všech možných oblastí. My se zaměřujeme především na čtyři velká témata, kterými se vás seznamá na začátku a potom provádíme aktivitu prostřednictvím pilířů, což jsou eh, S malé a střední podniky, potom skauti, vzdělávání a podnikatelé. My e, jsme v roce 2010, tedy 2010, jsme vybudovali strukturu, také jsme oslovili celou řadu malých a středních podniků, které jsou opravdu skvělým nástrojem pro rozvaj, rozvíjení naší politiky. Také na závěr chci zmínit jednu věc, což zorganizovali naši doktoranti, což je to, že tito studenti šest týdnů eh, procházejí jednotlivými kolokačními centry a tam jsou seznamováni s jednotlivými nejdůležitějšími tématy, dostávají, dejme to, dostávají taká data, která vyhodnocují a navrhují, jak se má podnik dále rozvíjet a na konci těchto šesti týdnů je soutěž a dv- minulém roce eh, dostali také eh, dva eh, lidé od nás výborné ceny za práci, které provedli a jedna se týkala Ugandy a jedna tato práce se týkala Švýcarska. Takže opravdu jsme dopadli velice dobře a doufáme, že v takto pozitivně budeme pracovat i v budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám nesmírně srdečně a bez dlouhých eh, úvodů předám slovo hned panu Papiánovi. Děkuji vám, pane předsedo. Krásné odpoledne. Já bych chtěl něco říci ke KIKu v oblasti energie. Eh, čili podnikatelství pro trvalé, uži, eh, trvalé udržitelnou energii. My se soustředíme na šest aktivit. Tady máme ku příkladu malá města, obnovitelné zdroje energie, inteligentní města, eh, nukleární a obnovitelné zdroje, inteligentní sítě, čisté uhlí a chemická paliva těmito tematickými oblastmi se zaobíráme a ta jsou řízena takzvanými kolokacemi, to je to, co, co vám již bylo popsáno. 700 milion eur eh, bylo eh, již vloženo do těch našich prvních projektů, jsme spoluvlastníci. A eh, upsali jsme se sedmiletému průmyslovému programu. Eh, investice eh, mají rozběhnout eh, tyto programy a dodatečně ještě do těchto projektů poteče dalších 700 milionů. A sledujeme tři cíle. Buď se snažíme snižovat náklady za energii, nebo zlepšujeme operacionalitu, či snižujeme mm, skleníko, skleníkové plyny. A snažíme se vlastně integrovat všechny tři cíle. Pak, když by se nám podařilo snížit náklady eh, o energii o, víc, o 1%, pak by to odpovídalo 20 miliardám eur úspor. A to by byl samozřejmě dodatečný, dodatečná konkurenční výhoda pro náš průmysl a mohla by se tyto peníze uvolněné by se mohly používat na sociální opatření. Čili to si musíme pamatovat. Jeden procentní pokles by znamenalo 20 miliardovou úsporu. E, máme tady tři hlavní činnosti, na které se orientujeme. Jednak je to oblast vzdělávání, které by mělo být spojeno s podnikáním a se řízením, ale samozřejmě vzdělávání stojí na prvním místě, protože eh, to odlišuje Kix od dalších záležitostí. Je třeba rozpoznávat opravdové talenty a vzdělávat lidi, diplomovaní inženýři, doktoranti, budou moci potom vzít projekty do ruky a opravdu je realizovat. Začínáme již tedy se studenty, ale pracujeme na principu celoživotního vzdělávání. také eh, máme eh, již zákazníky, kteří jsou ochotni nakupovat si odborníky z Kixu zvenku. venku a tím se odlišujeme od jiných mechanismů. Toto eh, byly skutečnosti, abych vás seznámil to, co dnes děláme. Tady je to, co jsme dosáhli v Kick Energy až do roku 2011. Chtěli bychom Eh, přijmout v září 160 studentů. Už máme 650 žadatelů eh, pro tyto nové vzdělávací programy a projekty. Jsou to tedy studenti, eh, kteří již absolvovali oblast master v nejrůznějších oblastech. A máme tady výuku pro management, řízení, vědu, a e, pro podnikatelské modely. A samozřejmě e, se e, spolupracujeme s konzorci a průmyslem. Potom druhá část, zhruba 50 rozpočtu jde na technologick, do technologických projektů. Na tomto obrázku vidíme všechny technologické činnosti. Vidíte všechna ta okénka až do roku 2011. přebírají to ti nejlepší. A rád bych ještě řekl, že toto portfolio je dynamicky řízeno a e, od září, až budeme provozovat tyto aktivity, tak my jsme museli už zrušit tři projekty, které nebyly v souladu s naším očekáváním, ale my se prostě snažíme skutečně v každé oblasti dosáhnout toho nejlepšího. Další téma, podnikání. Máme dobré vědce, dobré výzkumníky a snažíme se z nich vychovat podnikatele. Snažíme se je naučit managementu, řízení, fungování business plánu. Chceme jim prostě pomoci Poskytujeme jim zdarma tuto možnost a když se stanou podnikateli, tak nám to vlastně oplatí prostřednictvím podílů. Rád bych ještě poznamenal, že máme velkou část prostředků ze strany našich partnerů. Například ta podpora, kterou jsme dostali minulý rok, eh, tak 12 studentů, kteří se účastnili toho projektu, si založili posléze vlastní společnosti. To znamená, že tady máme naprosto jednoznačné propojení mezi vzděláváním, technologiemi a vznikem nových podniků. To se stalo již dnes skutečností. Jsme tedy společnost, která je provozována jako obchodní společnost a nejdůležitější je, že máme akcionáře, kteří se zavázali, Eh, že nás budou několik let podporovat. Vidíte, že tady máme zástupce z průmyslu, eh, z výzkumu, z univerzit a jedná se o to, kolik průmyslových podniků se účastní našich aktivit. Celkem máme 44 takových podniků, partnerů. Jsou to nejenom podniky, které eh, se zaobírají eh, výrobou energie či jejím rozvodem, ale jsou to i středně velké podniky. Čili my se, jsme provozováni jako obchodní společnost a eh, musíme splňovat naše cíle, protože nesplnili se cíle, které požadujeme, tak prostě jako společnost končíme tady máme orientaci na cíl. Čili jsme orientovaní na cíl. A tabulka, kterou zde vidíte, ukazuje, že každé, veškeré aktivity musí být v souladu s touto tabulkou. Tady máme vytváření pracovních příležitostí, nárůst činností v obchodních procesech, tak jsem vás seznámil s tím, jak funguje naše společnost a co bych vám mohl ještě říci. Eh, nejsme osamocení, samozřejmě, spolupracujeme s jinými eh, grémy a evropskými orgány, protože působíme ve stejné oblasti, čili máme tady propojení mezi KIK Energy a dalšími evropskými orgány, jako je Joint Research Center, a vlastně to vidíte docela hezky vizuálně znázorněné na této stránce. Tady je simulace nejrůznějších scénářů, kde poskytujeme zpětnou vazbu politice. Máme tady i laboratoře. Vidíte, že jedno z, tém, z důležitých tematických oblastí je, je energie. To jsou všechno oblasti, kterým se věnujeme. To, co bylo již zahájeno, bylo uděláno ve spolupráci s generálním ředitelstvím. Děkuji. A poslední, eh, profesor Jonka eh, má šanci přednést eh, svůj part. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost předložit eh, eh, svůj eh, příspěvek. Chtěl bych pohovořit o tom, že EIT je realitou. Institut existuje, má strukturu, má kiky, a všechno funguje. Asi před třemi lety jsme si ani nemysleli, že pokročíme tak daleko. Je to však nyní faktem a je to velký výdobytek. Již jsme existující a fungujeme. Od minulého října, tedy od okamžiku, kdy jsme se stali právním subjektem a smlouva byla podepsána prosinci. Nyní v květnu 2011 prožíváme první provozní operační rok. Co však není eh, vidět, to je eh, to, jak eh, vlastně e IT mění váš každodenní život. Já nevím, jak často se obracíte na Google, ale když byste zadali ICT před několika lety, tak byste nenašli nic ale pokud eh, byste měli nějaké stížnosti eh, ohledně akumulátorů eh, v, pro vaše mobily, tak se obraťte prosím na kolegu ale nevím, jak často se vám stane, že eh, vaše auto eh, prostě najede na nějakou eh, překážku, protože tady není dostatečně vybaveno, ale ICT prostě existuje a pracuje tempem, které je překvapivé. Když se podíváte na to, jak by to fungovalo v průmyslu a v eh, ICT, tak zjistíte, že u nás vše funguje dobře. Když je vyvíjen třeba Mercedes 500, eh, tak eh, se nepracuje tak dobře, jako je tomu u nás. Ten Mercedes by tedy stál u nás pouze dvě eura. Vše tedy vlastně funguje také proto, že máme talenty a chceme investovat do nové generace. Není možné však investovat pouze do budoucí generace, protože vzdělání je každodenní činnost. Já se každý den eh, učím v Helsinkách, Eidhovenu, v Berlíně, v Paříži, Eh, máme svá střediska a asociovaní členové jsou ještě v dalších místech. Je zde seznam těchto přidružených členů. V KIK máme skutečně vedoucí firmy Siemens, Nokia, ale také eh, klastry malých a středních podniků. A to proto, že kolo systém může přežít jenom když je v rovnováze, když tam dobře spolupracují malí i velcí. Máme také hlavní univerzity, výzkumná střediska, eh, která nám pomáhají realizovat eh, náš cíl. Zde naše struktura, máme generální schromáždění, řídící eh, výbor, řídící management, to vedení je jako na úrovni podniku. Zde máme exekutivu, je zde zástupce z průmyslu a z výzkumu, aby i toto zastoupení bylo vyrovnané. Zde tedy vedení a ředitelé. V podniku potřebujete mít také agendu pro management a pokud eh, je hodně témat, o která se můžete starat, tak eh, musíte také zajistit, aby do konce týdne něco bylo eh, hotovo. Čili musíme se organizovat, musíme být eh, také uznáváni. A toto je všechno seznam úkolů, které musíme dokončit do konce roku. Já jsem velmi rád, že prostřednictvím jednotlivých středisek E, pracujeme také na e, otázkách, jako je mobilita, e, energetický management a další. Myslím si, že asi půl světa pracuje na těchto úkolech, ale my jsme jedineční ve způsobu postupování, ve spojení vzdělání a průmyslu. Eh, zde kolokační střediska, kterých máme čtyři či pět. A to proto, že v, i v digitálním světě jsme přesvědčeni o tom, že když se lidé setkávají přímo, tak eh, je přidaná hodnota těchto setkání eh, jednoznačná. Není eh, možné se setkávat pouze virtuálně. Eh, tolik rámec řízení inovací. Vypadá to komplikovaně, ale není to tak složité. Je nutné to dobře vysvětlit, je nutné mít dobré nápady a pak je prosadit na trhu. Tedy otevřít si obchod pro zákazníky, to je snadné, ale když ty zákazníky nenajdete, tak Eh, nedosáhnete úspěchu. Zde eh, vidíme talenty, nápady, zákazníky, ale to, jak se dostaneme k těm nápadům, eh, to je otázka také spojení s výzkumem a to tak, aby to bylo užit použitelné, použitelné. U nás máme v Evropě vynikající výzkum, ale vše převést zase do ekonomických hodnot je obtížné. Když získáte talenty, podporujete je a chcete jim nabídnout budoucnost, tak jim musíte také nabídnout pracoviště na vysoké kvalitativní úrovni. My pracujeme tedy jako podnik a Myslím si, že Kikse eh, také podporujeme, ale máme spoustu studentů, které podporujeme, které eh, ale však také hodnotíme eh, dle indikátorů a zaměřit to můžete až za 10-15 let. Takže zaměřit také je možné to, eh, nakolik naši absolventi se dostanou do nejvyšších eh, úrovní eh, podniků. Takže tady máme indikátory, tady máme další možnosti postupu, máme dlouhodobé finanční plány a jsme jako katalyzátor. To znamená, že navíc k té základní infrastruktuře vytvoříme ještě další strukturu a vytvoříme vlastně studenty tak, jak je potřebujeme, tedy eh, studenti, kteří také vytvářejí nové praco, eh, nová pracoviště. Eh, patenty, to je velmi důležité. Naše výzkumné projekty musí vytvářet mnohem více IPR. Je nutné vše skombinovat s výzkumnými úkoly, eh, tak, abychom nakonec eh, získali více patentů. Podniky se nevytvářejí pouze na základě Eh, vynálezu musíme mít také patenty, transfer technologií. Eh, technologií je hodně, ale je nutné vše propojit. Takže katalyzátor eh, transferu technologií. A to tak, aby naše výsledky nešly někam do šuplíku nebo do odpadkového koše, ale aby se prosadily na trhu. Takže zde máme Action Lines. Máme dlouhodobou takovouto akční linku, ale máme také roční business plán a na tom pracujeme momentálně. Již se se nažíme připravit nyní eh, plán na rok 2012 a návrhy eh, přizpůsobujeme dle Eh, návrhů na inovace, vytvá, dle eh, vytvářené přidané hodnoty, aby z investovaných peněz bylo možné dosáhnout viditelného výsledku. Takže tady je jedna z eh, akcí konkrétní spolupráce s centrálním financováním EIT v kombinaci s národními finančními možnostmi. Takže toto je eh, adresa naší stránky. Děkuji vám srdečně. To, myslím, byly velmi napínavé informace a upozornění bez dlouhých eh, úvodů. Chci nabídnout eh, možnost klást otázky paní Cavalio jako první. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poblahopřát Technologickému institutu a také KIX k tomu, co dosáhli. Já se domnívám, že Technologický institut je velice úspěšný projekt, který již dlouho sleduji. EIT, tedy Evropský technologický institut, je pro mě novinka, protože také se staví k inovacím správně a propojuje výzkum, vzdělání a podnik podnikání. Za druhé, nezávislá struktura autonomie a potom za třetí jeden z motivů byla také zjednodušené, byly zjednodušené postupy. Takže prosím, chci znát názor KIX, protože v současné době hovoříme o společném výzkumném rámci tak by mě zajímalo, jak se na to díváte. Já vím, že vy máte velice dobrou integraci, ale mě, já bych se od vás chtěla něco dozvědět o nezávislosti a o zjednodušení. Takže jak jste využili této autonomie? je to pro vás opravdu velkou výhodou na straně jedné, ovšem na druhé straně přicházíte například o zkušenosti, které by vám mohla nabídnout komise a také nemáte k dispozici finanční EPR a tak dále. Zjednodušení, takže vy máte jiná pravidla ve srovnání s programem FP7 já jsem slyšela, že dopoledne jste nějaké smlouvy, dohody podepsali, ale já si myslím, že to bylo trošku pozdě, protože vy jste chtěli být jednoduchou a inovativní společností či subjektem. Takže máme zachovat tato pravidla, která nyní existují, ale nebo v současné době se snažíme zjednodušit a proto by mě zajímalo, zdali vlastně to zjednodušení spočívá v tom, že budeme mít společná pravidla. Takže já bych byla ráda, kdyby na to mi mohli Kix odpovědět. thank you. Děkuji a další je pan Rubik. Není tady mezi námi? Paní Riera? Děkuji vám, pane předsedo. <laughs> pane. Já jsem čekala, myslela jsem si, že hledáte pana Rubiga, eh, čili chtěla bych vám poděkovat eh, ve jménu naší skupiny. Eh, ve jménu naší politické skupiny bych ráda poděkovala všem reprezentantům těch tří kiksů, které tady byly představeny a chtěla bych jim poděkovat ve jménu našeho výboru za jejich práci. Naše politická skupina se domnívá, že je to vynikající příležitost, že jste se objevili a že můžeme můžeme s vámi si vyměňovat naše názory a také slyšet vaše nazbírané zkušenosti za období fungování prvních let Evropského institutu technologického a museli jste řešit jistě ty problémy, které jsou vždycky, když vzniká něco nového. A samozřejmě vždycky, když vzniká něco nového, tak jsou jistě problémy a potřebuje to svou dobu zrání, tak jako je to i v EIT. Proto jsou vaše názory pro nás nesmírně důležité pro celý parlament, eh, protože my hrajeme rozhodující roli vlastně, eh, co se týče budoucnosti EIT. Mám tady několik otázek pro vás. Má první otázka se týká fungování struktury EIT, eh, protože to bylo něco, o čem se hodně diskutovalo eh, v období vzniku, řekněme. Protože EIT Eh, má své centrální sídlo v Budapešti a potom máme ty Kixy. A já bych chtěla vědět, abyste, zdali byste mohli udělat to hodnocení z obou stran, jak ze strany EIB, tak ze strany Kixu. Jak fungují ty headquarters, jak funguje to hlavní stanoviště a jak vypadá vzájemné fungování a vztah mezi KIXy a těmito centrálními službami ústavu v Budapešti. A ráda bych věděla především, co nefungovalo, protože naše příští návrhy by to mohly změnit. Co se týče agendy, strategické agendy inovační, Pan Brunner o tom hovořil. Eh, viděli jsme kalendář, se kterým se počítá pro realizaci tohoto programu a ráda bych vás požádala, zda byste když je to možné, mohl ohodnotit závěry konference jednotlivých aktérů. Zda došlo k rychlým dohodám, eh, Prostě zdali byste se mohl vyjádřit v těch otázkách, které hrají roli při vzniku nových kiksů. Nevím, zda eh, došlo k nějaké nové dohodě v souvislosti s touto otázkou, čili kdybyste nám tady mohl poskytnout více informací. A co se týče vysvětlení toho, jak fungovají kiksy, tak vás chci ještě, mám chci ještě jednou poděkovat. Pro mě bylo nesmírně důležité a zajímavé si to vyslechnout. A myslím si, že je to také takové šťastné znamení, protože to je skutečně ta možnost, jak se dá propojit vzdělávání, výzkum a podniky. A tato součinnost pomohla vzniku malých a středně velkých podniků a vzniká tady tedy něco, co je nesmírně důležité. Ale mám trochu obavy z opačné strany. Jakou kapacitu měl EIT pro mobilizaci finančních a lidských zdrojů v soukromém zdroji? Eh, ze soukromých zdrojů. Čili chci říci, máme tady celou řadu podniků, ale jak vypadá vaše reálné hodnocení, jak se průmysl účastní i spolupráce s EIT nejenom ze strany financování, ale ze strany zapojování personálu z podniků jako opravdoví aktéři fungování v oblasti spolupráce na evropské úrovni. Prostě ráda bych znala to hodnocení z obou stran. To je všechno, děkuji vám. Děkuji vám a nyní pan Grote. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Já mám otázku na pana De neboť my se také zabýváme otázkou zdravého stárnutí. Zde existuje pilotní projekt a také inovační partnerství existují v této oblasti a zabývají se tímto tématem také různé služby komise. A já se proto chci zeptat, my stále jsme starší v Evropě, společnost stárne, téma je stále důležitější a také se dále šíří. A proto mě by zajímalo, jak eh, bude zohledněno financování tohoto tématu z budoucího rozpočtu. Eh, děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Eh, děkuji za slovo, pane předsedající. Z toho, co jsem si vyslechl z prezentace výkonných ředitelů, a vedle těch eh, informací, které jsme slyšeli, mě zajímá jedna věc a ohledně struktury regionálních pracovišť. Eh, ptám se paní Ritter. A sice Vychází tato struktura z vašich zájmů, z vašich preferencí. Převážná většina regionálních eh, RIC jsou ve Francii, Německu, eh, Švýcarsku, Finsku, tedy v dobře fungujících ekonomických eh, zemích, ale tam, kde jsou ekonomické problémy, takováto zastoupení nejsou. Tedy nejsou ani v Řecku, Portugalsku, Irsku, ani tedy ve východní Evropě, třeba v Bulharsku Bulharsko, Rumunsku. A chci se zeptat, zda v těchto zemích není zájem o spolupráci s vámi, a nebo zde nejsou žádné možnosti spolupracovat s eh, danými subjekty. Paní Merkis? Děkuji vám za to, že jste přišli mezi nás. Já také mám otázku na pana Debrina. Mě by zajímalo, jak se synchronizuje činnost mezi KIX a EIP. Máme různé nezaměřené KICS a nyní také máme partnerství v oblasti stárnutí a také energetiky. A také bude zahájen KIK s ohledem na eh, aktivní zdárnutí, ale zatím jsme, když jsme hovořili s komisařkou, tak ona zatím o tom kiku pro stárnutí nehovořila. Takže my se obáváme jedné věci. Jestliže to půjde paralelně, tak dobré, ale nesmí se nic duplifikovat. Okay, next, Mr. Eller. Pan Eller. Nejdříve bych eh, chtěl se připojit k poděkování. Prezentace byly velmi čerstvé, máme docela dobrou představu o tom, o čem jste hovořili. Chtěl bych navázat na otázky paní Cavalio. Je to dáma a proto také zdvořilostně hovořila o tom, zda, že je také dobré navázat na expertízu komise. Já se obávám, že tady by nějaké ztráty eh, nenastaly. Eh, hovořilo se také o sedmiletém období a parlament eh, je ochoten vám dát určitou svobodu a jít jít cestou pokusu a omulů. Eh, jak však chcete strukturovat vlastní evaluační eh, postup? To období sedmi let je docela dlouhý eh, a jaké evaluační metody jste si zadali, aby bylo možné také třeba ale co se změnit. Jak již jsem zmínil, je to nová instituce a Jistě se klade také otázka, jaké kontrolní procesy máte k dispozici jako nástroje. Druhá otázka se vztahuje na eh, zúčastněné podniky. A sice, jaká očekávání mají eh, podniky eh, ohledně KIXu? Vy jste hovořil o určitě těch eh, akcionářích, účastnících, eh, kteří mají určitá očekávání a eh, jaký zde vidíte zájem převážně. Druhá otázka. I vy jste provedli ono základní cvičení a zdůraznili jste Eh, také malé a střední podniky, ale v té komplexnosti této otázky a v eh, definici těchto eh, malých a středních podniků je tedy otázkou, zda tyto podniky ve srovnání s velkými podniky jsou schopny se zúčastnit takto komplexních projektů. Samozřejmě, že i se vší pokorou se budete snažit prokázat, že malé a střední střední podniky eh, jsou zúčastněny anebo eh, je nadhodnotíte. Já to říkám také v té souvislosti, že na jedné straně podporujeme takovéto malé podniky, ale víme, že v mnohých projektech se pouze symbolicky eh, splní jejich kvóta, kvóta jejich účasti bez toho, aby ty výsledky byly skutečně dobře viditelné. Děkuji, paní Trautmann nyní. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, možná, že se méně budu zaobírat otázkou malých a středně velkých podniků, ale spíše se chci vyjádřit k jednomu přání, které vyjadřuji. Já jsem velice litovala, eh, když jsem nebyla Eh, zvolena jako poslankyně, ale jako komunální členka v Štrasburku, eh, když jsem se dostávala, když jsem byla zvolena vlastně jako zástupce podnikatelů. Eh, protože tady je problém výběru těchto kiksů protože my jsme se nacházeli ve stejné situaci jako Polsko a jiné země v rámci programu, který se jmenuje Inteligentní města, zřejmě e-cities a e, byla určitá porota, která vybírala, ale ten výběr byl urč, do určité míry problematický. A, a bylo to způsobeno tím, že tady byly problémy pro úspěch těchto projektů a pro jejich pozdější realizaci. A teď necituji přesně teda ten text, který tam byl, ale diskutovali jsme prostě kolem toho. Já osobně jsem eh, v rámci výboru ITRE se zdržela. Le rapport de notre collègue eh, Pasilina eh, qui avait proposé le système. Protože bych si velice přála, aby skutečně tento projekt KIXu měl svůj veliký úspěch. A je dirais un message a ráda bych, aby prostě tady jsme vyslali jasnou zprávu, protože jistě není logické, aby nějaká instituce, která byla vytvořena a která by měla být konformní v souladu s formulovanými cíli, to znamená bdít nad tím, aby jednotlivé lokální úřady přispěly k atraktivitě a podpoře inovací ze strukturálních inovací, eh, když už mají formulo, eh, vytvořenou určitou síť mezi podniky a velkými výzkumnými institucemi, aby byly chápány jako určitý prvek roztříštěnosti v rámci předkládaného projektu zprostředkovatelé Unie zatím ještě se nevyslovili k této otázce. A já si myslím, že je třeba, aby tady byl transparentní proces, protože se domnívám, že poněvadž EIT je mladá organizace, eh, a konstatovali jsme to již na začátku, že při vzniku nových organizací vznikají potíže, to naprosto chápu, ale v momentě, kdy se objeví určité ambiguity v momentě, kdy prostě je, kdy se hovoří o, po, spo, kdy se spochybňuje objektivizace poroty, pak je třeba to vyjasnit. Já to říkám tady naprosto nahlas a nechtěla bych, aby to způsobilo nevýhodu pro budoucí výběr projektu, protože eh, to eh, poznamenali účastníci a sledují to s velkou pozorností. IEIT je zatím příliš mladý, aby si mohl skutečně dovolit ohrožit ty, kteří se angažují v těchto projektech, aby prostě tady vznikly určité pochybnosti. A navíc pochybnosti, jak bych to vyjádřila, které jsou způsobené nesouladem původních dohod. Čili tady bych naprosto jasně řekla, že odpověď pana Baroza, kterou jsem dostala, protože já jsem informovala o tom, co se děje, nebyla příliš uspokojivá, protože komise řekla, že EIT je nezávislou organizací a že tudíž se do toho nemohou vměšovat. Ale jaký je statut, jaké jsou stanovy EIT? EIT, pardon. E, vím, že je to tedy nezávislá organizace, ale na druhé straně se domnívám, že v tomto záměru tady máme dva body, e, které byly trošku negativní a já bych chtěla, aby za vaši stranu jste mě ujistili o dobrém budoucím fungování. Paul Rübig. Kolega Rybik, poslední řečník, a pak už budeme muset zase získat odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve k vývoji e IT chci pogratulovat. Je v tom velká dynamika, je v tom mnoho nových tvůrčích myšlenek. Má otázka eh, se týká toho, že EIT se zabývá také vzděláváním a dalším vzděláváním, tak se chci zeptat, jak to bude vypadat dále. E, při založení EIT e, jsme věděli, že znalosti, e, které budou získány ze sedmého výzkumného programu a dalších evropských programů, bude také využito ve vzdělávacích systémech, v univerzitách, jak se to dostane k těm profesorům Eh, na středních eh, školách až tedy na úroveň eh, školek. Jak je možné toto přenášet dle klastrů? Já se domnívám, že bychom měli zohlednit také to, že znalosti existující by měly být aplikovány. A v té prezentaci se mi líbilo to, že to přináší úspěch pro občany. To, o čem snila Evropská unie, že to bude prostor velmi dobře vzdělaný, eh, to je právě úkolem EIT. Tedy to, co již víme a to, co máme v těch archivech a ve sklepech a leží to tam a jenom to hníje, takže vlastně nikdo už neví, co kdy bylo uděláno. Jde o využití tohoto potenciálu. Jak tento potenciál dostaneme do vyhledávačů? Jak to dostaneme k občanům, kteří mají zájem? zájem. Já jsem se díval na skript projektům eh, univerzity a tam eh, ty odborné znalosti z 30 eh, posledních let nebyly uvedeny. Profesor prostě přednášel jenom to, co sám se naučil na univerzitě a to se nesmí dneska stát. Myslím si, že EIT by měl také přemýšlet o tom, jak další vzdělávání v této oblasti bude pokračovat, především pro pedagogické osoby. Jak je možné nutné ty již existující znalosti, které jsou k dispozici jenom několika málo jedincům, dále využít v širším slova smyslu. Děkuji, takže nyní se pokusíme odpovědět. Pan de Brun bude odpovídat na ony obecné otázky a potom další odpovědi Eh, eh, nám dá někdo z těch třech eh, dalších osob v půl. Však máme tedy konec této části. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se postihnout všechny otázky, které nám byly položeny. Chtěl bych začít otázkou paní Kavaliu. To se týkalo nezávislosti na straně jedné a zkušenosti na straně druhé, kterou má například komise. Tato otázka mi již byla položena několikrát a já bych si dovolil argumentovat, že EIT se stane také autonomní celkově takže od 21. června máme mít také finanční autonomii. Ale my vždy jako EIT budeme spolupracovat s ostatními a budeme praktickým příkladem e, vzájemné závislosti a propojení například s komisí. Jestliže se podíváme na vzdělávání, tak komise se touto oblastí zabývá již dlouhou dobu a EIT by nemělo znovu vynalézat kolo a znovu budovat stejné kapacity. Takže my se budeme snažit využít těch zkušeností a nechceme dělat všechno sami. Pokud se týče podepisování smluv, tak to trvalo dlouho, to bylo konstatováno a jak to funguje. To bychom také měli propojit s otázkou s paní Réry. Vy jste také hovořila o centrále a o kiksech, o, o co fungovalo, co fungovalo méně musíme být k sobě upřímní. My jsme něčeho dosáhli, co nikdy v, minulosti ne, neexistovalo. My jsme se učili za pochodu a kdybychom čekali, tak by to trvalo dlouho. Ale KIK si také zde stanovili, že vlastně se sami vytvořili a tady jste také viděla, jak to dnes funguje. A EIT také se nadále buduje. Nejsme úplně již dokončení, ale my se vždy snažíme být krok před KIX abychom měli dobrou strukturu, ale také naše problémy nejsou vždy triviální. Je důležité, že se navázaly vztahy mezi EIT a KIX, tak abychom se vzájemně od sebe mohli učit a byly naše vztahy transparentní. Potom jste se také ptali na konferenci příslušných aktérů a účastníků. EIT zahájilo debatu o tématech pro nové KICS. To je to, o čem se hovořilo. Já jsem také zmínil příklady, což je například eh, aktivní stárnutí, zdravé stárnutí, ale eh, na konci, eh, konec konců jsou tady ještě další vazby které, a okolnosti, které ovlivní to, tuto situaci, protože v současné době probíhá otevřená konzultace ze strany komise s veřejností a nakonec to stejně bude parlament a rada, kteří budou mít poslední slovo. Takže tak se bude postupovat. Je důležité, abychom vytvořili týmy, které budou propojovat výzkum také s podnikatelským duchem a tak budou vytvářet novou podnikatelskou inovativní krajinu v Evropě. A pokud se týče zapojení průmyslu, tak tomu chci říci, že ve srovnání s rokem 2010 jsme již viděli čísla zapojení průmyslu se zásadním způsobem zvýšilo. Také na jedné folii jste viděli všechny partnery, to je tedy dobrá zpráva. Také se začínají vytvářet e, nové smlouvy a také zapojení průmyslu po tom začátku se již rozběhlo. A pokud se týče regionálních center RIX, tak na to odpoví Mary. A potom tady byla další otázka, jak KIX a e, jsou propojeny s inovačními partnerstvími. Já si myslím, že to zatím nemůžeme říci, je to předčasné o tom hovořit, protože my se snažíme najít naši cestu a také jsme se snažili definovat naši roli pro budoucnost. Ale jedna věc je jasná. EIT nemůže fungovat e, nezávisle na ostatních nástrojích, jinak by to byl totiž sirotek. My musíme zabezpečit, aby EIT byl součástí celého procesu, tak aby mohl také těžit se stávajících programů. A pokud se týče e, financování, tak všechny kiksy si uvědomují a vědí, že musí zabezpečit, aby jejich podnikatelské plány, které představují 75 rozpočtu, jsou také smysluplné a že také eh, budou tyto programy jakýmsi východiskem a katalyzátorem. A potom také otázka paní Eller, pana Ellera, týkající se hodnotících struktur. My máme sedmiletou partnerskou dohodu, dohodu o partnerství a to tom jsme nedávno hovořili na správní radě a dospěli jsme také k dobrým závěrům. EIT by nechtěla být pouze organizací, která by se zabývala příjmy, výdaji my chceme především být zaměřeni na výsledky a na základě výsledků se chceme rozhodnout o dalších investicích. Tyto výsledky bychom také to znamená, že jsou to jasné klíčové výkonnostní ukazatele, jako například kolik pracovních míst bude vytvořeno, kolik diplomů a doktorů eh, tedy vzniklo v rámci našeho vzdělávání. Takže jde tady o to, aby byla návratnost peněz daňových poplatníků. A fungování EIT jako takového, celé fungování EIT bude posléze hodnoceno. Pak zde byla položena otázka To byla paní Trautmann. Chci reagovat na vaši otázku. Ano, my si uvědomujeme, že byly položeny otázky týkající se výběru KICS. Ombudsman se na nás obrátil e, s porozbou o vyjasnění. My jsme to vyjasnili a nyní ombudsman to vyhodnotí a případně se na nás zase obrátí tak, aby se celá věc vyjasnila. A pane předsedo, já se domnívám, že jsem dokázal reagovat na všechny otázky. Děkuji. Děkuji. Vyjádřím se otázce Rick a kolokačních centrér. Kolokační centra jsou v severozápadní Evropě, ve Spojeném království, Francii, v Německu, eh, Nizozemsku a my jsme, a ve Švýcarsku. My jsme si je vybrali, protože toto jsou centra s infrastrukturou, která mohla být základem pro kolokační centra, tak, aby se sešli příšl slušní lidé, aby vznikly také akum a inkubátory a tak dále. Ale my jsme si vytvořili jinou strukturu, což jsou regionální informační centra, a čtyři z nich nejsou na západě Evropy. Máme je v Polsku, Itálii, Maďarsku a Španělsku. A tato centra jsou Eh, naším, eh, dávají nám přístup k místní společnosti a získáváme jejich prostřednictvím informace o tom, co se na místě potřebuje. Je to flexibilní systém. Existuje více regionálních center, které se k nám mohou z jiných částí Evropy připojit. My nechceme expandovat příliš rychle, protože jako nová struktura se nejdříve musíme stabilizovat. Ale já vím, že se to bude rozvíjet a chtěli bychom zapojit všechny a další regionální struktury. A nyní chci reagovat například eh, o sedmém výzkumném programu. Eh, my máme také univerzity v našem eh, KIK o klimatických změnách, které pracují na našich programech. 17. června, když tři KICS přišli do Bruselu a my jsme se sešli s různými eh, generálními řediteli, tak měli jsme opravdu skvělé odpoledne a rohli jsme se, že mezi KICSy budeme také pořádat různé workshopy a semináře a také se na nich budeme budou účastnit například pracovníci generálních ředitelství, tak abychom mohli dát k dispozici konkrétní výsledky. A potom chci také říci, že naši průkopníci ukazují cestu a všechny naše organizace se dělí o své zkušenosti a informace také s dalšími aktéry ve společnosti. Například chodíme do škol. Děkuji, Děkuji mnohokrát. A možná ještě jednu otázku. Tady zazněla otázka k FP7 CSRI eh, v budoucnosti. Eh, některé KIX již mají zelenou knihu, eh, kde jsou vlastně tři poselství. Za prvé, chceme eh, provozovat aktivity orientované na řešení a nejenom a orientované na výzkum. A potom nechceme zaměňovat jednoduchost a homogenitu. Životní cyklus má různé etapy, čili jednoduchost ano, ale nikoli bezpodmínečně homogenitu. A za třetí, musíme skutečně vyhodnotit, jaké mají být, které jsou kýžené očekávané úspěchy a co úspěch nepřineslo. Já bych možná chtěl zareagovat eh, na několik bodů, a sice do jaké míry je zapojen průmysl. Na EIT je vidět, že se zapojuje průmysl, ale jinde třeba v určitých oblastech aktivita průmyslu klesá. Ale domnívám se, že zejména v oblastech samostatnosti a zjednodušení by se mělo leco změnit, protože jinak by se mohlo stát, eh, že ty malé průmysly zase zaniknou tak rychle, jak vznikly. Celý ten systém se musí zjednodušit a zlepšit. Ale také jste viděli, že struktura nám dává dostatečný manevrovací prostor. A ještě možná několik poznámek ke vzdělání a k jeho významu. Proč se nedostávají technologie vždycky na trh? Protože vzdělávání nedrží krok. A my říkáme, že když už nefunguje nic, tak si přečti příručku. Je tady celá řada eh, záležitostí, které prostě jsou využívány jenom z 20%. A to znamená, kdybychom měli lepší vzdělávání, mohli bychom lépe využívat věci, a to se netýká pouze univerzit. Další otázka, kde stojíme, kde se nacházíme? trial and error, to je možná trochu přehnáno. Máme tedy určitou strukturu, to znamená, vydáváme první vysvědčení a zároveň budujeme podniky. Samozřejmě ne všechno běží perfektně. Je jenom jedno místo, kde je všechno perfektní a to je nebe, ale do té doby mám ještě trošku času snad, takže prosím, pojďme všichni akceptovat, že ne všechno je perfektní a pojďme se snažit odstraňovat překážky, které tady ještě stojí. Já jsem dříve používal takový symbol. Pakliže by byly hned překonány všechny překážky, tak bychom se vlastně nikam nedostali. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore, eh, paní profesorko, pardon, a pánové, děkuji vám mnohokrát. To, co jste tady eh, přednášeli, bylo jistě nesmírně působivé a myslím si, že nám to jistě bude nápomocné v našich dalších poradách. Děkuji mnohokrát, že jste si vzali čas abyste přišli mezi, nám a teď se dost, mezi nás a teď se dostaneme k dalšímu bodu. Děkuji.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 Dámy a pánové, dostáváme se k bodu C. Výkonná agentura Evropské výzkumné rady a vítám všechny dámy a pány a také výzkumná rada patří k významné evropské politice. Myslím si, že tady jsme měli dobrý vývoj a dnes tady máme několik hostů mezi námi, které všechny velice srdečně vítám. To jsou hosté, kteří jsou pověřeni každý z nich jiným úkolem. Hmm, pan profesor, no, paní profesorka Novotná požádala, abychom tady mohli osvětlit nejrůznější aspekty a proto jsme tady rozdělili řečnickou dobu a logicky zahájí eh, tento panel paní profesorka Novotný. Vítejte, vítejte srdečně a začněte. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, jsem velice ráda, že jsem se opět vrátila do ITRE, protože ITRE mělo zájem o radu pro výzkum, než jsme vůbec začali existovat. A proto ráda se s vámi podělím o naše současné zkušenosti. Nejdříve bych vám chtěla připomenout, co ERC, tedy Rada pro výzkum, vlastně je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 Eh, výzkumný eh, orgán, který je také financován z evropského i z národního rozpočtu. My také dáváme finance jednotlivým vědcům bez ohledu na hranice a naším kritériem je pouze jejich skvělost. Evropská přidaná hodnota je více než pouze právní koncepce díky tomu, že konkurence se objevila na pan evropské úrovni, tak z toho také máme příslušné výsledky. My jsme zahájili činnost v roce 2007, od této doby jsme měli osm výzev na granty a bylo to více než 2,8 miliard ve finančních závazcích a výsledky je asi 1800 eh, grantů a také jedna z těch to členek, kteří dostali grant, se s námi podělí o své zkušenosti a týká se to především mladých vědců. A to chci velice zdůraznit, že my tady financujeme budoucí generaci evropských vědců, kteří budou patřit těm nejlepším po celém světě. Také jsme v minulém roce, když byly jmenovány Nobelovy ceny, tak jeden z vítězů byla, byl jeden z vědců, kteří jsou námi financovány, ale on dostal tento grant v prvním roce kdy jsme dostali asi 7 tisíc žádostí, ale my jsme vybrali právě jeho. Chtěla jsem připomenout, že eh, to výzkum má opravdu potenciál eh, na průlom a tento je zásadní podmínka pro velké výzvy to znamená, že víme, že je velice důležité, aby společnost měla e, výzkumy, tak to všechno je založeno na základním výzkumu. Výsledky Rady pro výzkum neskrývají, že máme ještě hodně práce před sebou a nejsme spokojeni eh, s počtem žen mezi eh, vědkyněmi a začali jsme na nízkých číslech a eh, to je v té nižší úrovni máme 26% žen, ale na vyšší úrovni máme pouze 12% žen. Takže řík říká se, že to tak odpovídá procentu řádných profesorů po celé Evropě. Tedy v této oblasti se musíme zlepšit a právě proto máme také plán rovnosti mezi muži a ženami. Také nejsme plně spokojeni s tím, že bychom e, přitáhli také žadatele e, z oblasti mimo Evropu. To bychom ještě měli zlepšit, protože my chceme, aby Evropa byla atraktivní pro základní výzkum, tak jak je to například USA, kde se říká, že se dělá nejlepší výzkum, ale my chceme, aby v této oblasti se uplatnila také Evropa. A v současné době pracujeme na internalizaci komunikační strategii, která e, bude pro nás vodítkem do budoucna. My chceme také zabezpečit rovné rozdělení grantů po celé Evropě, neboť to se nám zatím tak nedaří. Zatím mohu říci, že 50% grantů jde do 40 institucí a zbytek 50% jde do většího počtu institucí a my také vidíme zde určité výsledky, že tyto instituce, tyto ústavy mezi sebou vzájemně soutěží a vybírají příslušné talenty a dohánějí ostatní instituty. A pak tady máme strukturální dopady. Za prvé tady jsou dopady na individuální vědce a především na mladou generaci, neboť oni mají kariérní vyhlídky, které jsou pro ně zajímavé, tak aby mohli pokračovat v práci. Mají pětileté období, kdy mohou si pracovat na svých vlastních myšlenkách. A my také musíme, chceme zdůraznit, že tak tato generace je dříve vědecky nezávislá, než jak tomu bylo v minulosti. A pro mladé lidi je tento fakt velice důležitý, že nemusí dělat jenom to, co po nich chtějí profesoři, ale že mohou pracovat na svých vlastních projektech. Hostitelské instituce jsou většinou instituce, eh, promiňte, univerzity, které sebou vzájemně soutěží a jsou tady také pozitivní dopady, které vidíme v rámci, tedy uvnitř těchto univerzit a také průmysl velice dobře hodnotu eh, vědy a výzkumu zná, eh, protože průmysl ví, že když nebudeme mít kvalifikované doktorandy a když nebudeme mít eh, centra excelentnosti, pak nebude fungovat ani dobře průmysl. A my také doufáme, že průmysl některé naše výsledky využije a bude pracovat inovativně. My nemáme žád, my jsme stanovili nové hodnotící standardy a podle toho také si je nastavili některé země. Takže to jsou určité dopady, ke kterým již došlo. My jsme Eh, se posunuli k dvěma malým modelům, které se provádějí experimentálně. To znamená, že to je jenom malá část našeho rozpočtu a my velice monitorujeme výsledky. První je to takzvaný proof of concept, to je eh, nabídka pro držitele grantu, kteří pracují především na eh, projektech směřujících k inovaci. Oni mohou tedy zkoušet eh, například, jak se sestavuje podnikatelský plán a potom také uvidíme, jak tento proof of concept Eh, bude pokračovat dál. A další nový model je takzvaný ERC Synergy Grant, což bude zahájeno v roce 2012 a zde bude také prostor pro asi 10 až 12 grantů, je to tedy experiment a bu, budou zde pracovat dva až čtyři věci a budeme postupovat podle principu bottom-up. A my se domníváme, že když dáme dva až čtyři věce dohromady, eh, pak eh, vytvoříme zajímavé možnosti, synergické možnosti, tak jak tomu říkají američané convergence protože sami by jednotliví věci se těmito věcmi zabývat nemohli. A na konci chci říci, že máme ještě další prostor. A tím chci říci, že když vidíme nadšení našich eh, vě, mladých vědců, když vidíme, jak tito mladí vědci jsou hodnoceni svým okolím, tak pak toto také motivuje ostatní mladé lidi. Máme 42% nárůst eh, žádostí o, především v oblasti fyziky, chemie, ale také v oblasti společenských věd, které jsou součástí našeho programu od počátku. A i zde vidíme velký nárůst žádostí. A chtěla bych vás ubezpečit o tom, že kvalita nám přitom neklesá. Toto je jeden z argumentů, kde si dovolíme říci, že máme ještě manevrovací prostor. Takže neúspěšnost je velice malá A já, my bychom chtěli také přitáhnout více mladých vědců mimo Evropu, tak aby to byli mladí lidé, kteří budou chtít pracovat v Evropě a my ze středního dobého hlediska očekáváme, že země, které se zatím příliš neúčastnily, také se do našeho programu zapojí. A v neposlední řadě o tom bude hovořit více Pablo. Výkonná agentura byla velice schopná a zvládla veškeré práce s tím, že na administrativní náklady se vydalo malé procento, pouze 3,5%. A Dále se můžeme zabývat zkušenostmi, kter, kterým jsme se dopracovali. A tady máme pět doporučení, které jsme předložili komisi. Zůstat tedy na principu excelentnosti. To je klíč pro úspěch eh, v výzkumu ve výzkumu. Je také důležité vzájemné soutěžení a vzájemné porovnávání. Je třeba také vybírat nejlepší lidi pro výzkum a také zjednodušení. Jestliže sice žádáme o zjednodušení, tak to nemůže být však jeden eh, recept na všechno. A my také jsme podali doporučení pro státy a regiony, které zatím nefungují a nepůsobí tak dobře ale my se domníváme, že když budou vyšší investice, potom Evropa bude skvělým prostředím pro výzkum. Děkuji vám srdečně s pohledem na hodiny, však prosím, aby ostatní byli trošku stručnější, abychom měli možnost také položit otázky. Pan Amor bude ještě hovořit o výkonných agenturách. prosím, máte slovo. Ano, děkuji vám moc krát. Moje hlavní poselství dnes eh, odpovídá tomu, co popisovala paní Helga Novotny. Jde přitom o výběr těch nejlepších myšlenek, které eh, je možné využít pro výzkum. Samozřejmě, že eh, to prostředí také musí být eh, podporováno. Eh, je nutné to propojit také se cíly špičkového postupu. Chtěl bych vás eh, přesvědčit o tom, že se musíme také soustředit na vynikající zprávu, tak, aby byla snižována byrokracie a podobně. Celé toto prostředí musíme také podporovat. Chtěl bych krátce ukázat, jak jsme velcí. Toto je eh, rámcový program. Máme asi 50 rozpočtu. Toto číslo je poněkud iritující E, začalo to s třemi miliony, pak to rychle rostlo a koncem rámcového programu jsme měli nejsilnější komponentu. Tedy, e, co se týče alespoň e, prostředků 8,8 miliard ročně, zde skutečně máme největší části toho rámcového programu. V rámci ERC, tedy v rámci toho výzkumného grantu, je výhodné to, že náš model je vlastně velmi štíhlý. Eh, měli jsme dvojí subvence státní a eh, potom ještě pokročilé subvence. Tento model jsme eh, od počátku si ponechávali pro tyto Prostředky jsme měli ze začátku 2,2 na 5 let, potom 3,5 na 5 let a dalších 5 let. Vlastně zde nemáme časové omezení. Někteří musí mít doktorský titul, to znamená, že začínají v, asi v 27. Takže sledujeme tento model a je zde obrovská poptávka po subvencích, což eh, nás zase dostává pod určitý nátlak při evaluacích. Eh, ta poptávka je trvanlivá a eh, již jsme se připravili na tento aspekt. Jistě víte, že na daných místech se hovoří vždy o zjednodušení a záleží vždy na tom, jak rychle můžeme ty prostředky realizovat, jak se tímto objemem můžeme pracovat v rámci eh, rámcového programu jsme uskutečnili platby eh, během 14 dní, což je neuvěřitelné. Banky většinou si ty platby ponechají dva, tři dny, to dělají rády, ale my se snažíme eh, toto změnit. Jsme v tomto smyslu eh, kreativní. Eh, musíme tedy měnit banky, protože pokaždé se ty byrokratické podmínky mění. Takže během deseti dní to můžeme asi realizovat, což je velmi pozitivní i přes veškerou zátěž. Náš model je jednoduchý, toto je naše struktura a tam je možné eh, pochopit, že jedno je eh, výzkumné oddělení, výběr projektů, pak velký jednotka, správní jednotka eh, doprovází eh, projekty po pět let. Eh, ta zpráva musí být velmi štíhlá dle určitých postupů. Pak máme podpůrné středisko. Je zde asi 340 pracovníků a nechceme jich mít více koncem roku 98 jsme zahájili rámcový program, máme vše v určitých lhůtách až na jednu výjimku tedy pracovníky eh, vědecké, kteří jsou zaměstnáni jenom po určitou dobu, mají doktorský eh, titul a ti doprovázejí ty eh, jednotlivé návrhy. To, co již bylo také zmíněno, je zde. Podařilo se nám dostat se k tomu klíčovému číslu. Je to operační rozpočet 2,5 představuje ze správních nákladů. Kdo takovéto programy zná, ten ví, co dělají ostatní organizace. My využíváme jenom polovinu. Eh, dovolte ještě několik dalších čísel, která jsou důležitá. A sice jsme pro zjednodušení. Mnohé oblasti se eh, otevřely, kde můžeme zjednodušovat a zde je to centrální přístup v rámci PI Snažíme se zjišťovat, zda v rámci PI jsou nějaké e, obavy, stížnosti, jak je možné lépe spolupracovat. Toto zkoušíme stále zlepšovat. Závěrem chci říci, že určitá kvóta na refa zde je je nutné jít za snem a nikoliv za papírem. Přesně tak to děláme, snažíme se zredukovat objem použitého papíru. Děkuji vám srdečně a jako další eh, vítám paní Monbul, paní profesorka patří k těm, kteří využívají tento projekt. Takže může nám říci, jaké výsledky byly eh, získány v její oblasti. Jsem velmi ráda, že jste mezi náma. Děkuji. Dámy a pánové, eh, je mi velikou ctí, že vám dnes mohu popsat jak toto, tyto vynikající peníze eh, využíváme zpět do antiky ve středověku. Najdeme celou řadu krezeb, eh, příkladů, kde eh, dochází k pokusům udržovat věci tím, že se jak si chtěli udržet na věčnost. No, ale možná, že to nevidíte tak přesně na tomto obrázku, ale tady on se pokouší si něco zapamatovat tím, že si to napíše na ruku. Tady Botticelli eh, do své malby eh, popsal Inferno a k tomu potřeboval různé lidi. A tady vidí ty lidi na nejrůznějších místech a vzpomíná si na ně a přitom ví velice přesně, kde, kdy, koho viděl. To je jako Eh, jak funguje epizodická paměť, jako v dětství. Pracujeme na prostorové paměti. To vidíme například tady v hypokampu, to je to žlutě označené, to je struktura. A vyjdete-li odtud a půjdete-li domů a pak, když se vůbec vzpomenete na něco, co jsem řekla, tak doufejme proto, že některé buňky ve vašem hypokampu ještě fungují. A Eh, to je tedy hypokampus a potom se to transformuje do jiné oblasti mozku. Eh, máme pacienta, měli jsme tedy pacienta, který měl epilepsii, ale potom jsme chirurgicky eh, eh, operoval hypokampus, nebo jsme tam zasáhli operativně a tento pacient si nepamatoval na nic nového, ale měl vždycky jenom That is how we differ. Uh, eh, uh, Vzpomínal si na věci z dětství a tak dále, ale nevybavil si nic z nedávné doby. A uh, proto eh, známe modely z hypokampu, čili z podvězku mozkového a můžeme dělit vlastně naše krátkodobé vzpomínky od dlouhodobých vzpomínek. Od 50. Eh, let minulého století víme, že existují různé formy vzpomínek a toto vzpomínání je, se ukládá v různých částech mozku, v tomto případě tedy v podvězku mozkovém, v hypokampu. Prostorové vzpomínky. Když si vzpomenete, jak se o to dostanete na nádraží, my jsme to tady se snažili ukázat. Eh, vím, že je to obtížné pracovat tady s tím laserovým projektovem, ale tady vidíte vlastně krysu a když krysa nebo myš se nachází v nějaké krabici a sledujete-li cestu této myši, tak tady vidíte tu cestu, kterou myš vlastně, u, kterou myš urazila v této krabici. Existují různé neurony a pokaždé, když se myš nachází na určitém místě, tak se to jakoby mapuje. A tyto e, místo mapující mozkové buňky reagují jenom na určitých místech. A vždycky, když posadíte e, tu krysu nebo tu myš zpátky do té krabice, tak se aktivuje přesně ta buňka e, na tomto místě tak funguje naše prostorové vzpomínání. A tady se nejedná jenom o takzvané místní buňky, kterou jsou tady červeně vyznačené, ale pak tady vidíte taky tu modrou buňku. A to jsou ony buňky, na které jsem dostala peníze od ETI. To jsou ty buňky, které vlastně jsou jakoby dirigenti. Čili ty červené buňky eh, hrají tu, tu hudbu, ale ty modré buňky udávají tón. Ty mají tu taktovku a ukazují, eh, jak za milisekundy prostě eh, mají ty červené pracovat. Čili ty jsou aktivované v milisekundách a my chceme vědět, jaké molekuly jsou aktivní v určitých buňkách. Modelujeme to celé a potom vlastně to dáme do transgenetické myši a tento dirigent, ty modré buňky, zjišťujeme, kdy už nemůže fungovat ten, ta modrá buňka e, tak, jak by měla. Čili toto je modelace těch moderních buněk a tento transgenetický model nám vlastně umožňuje zkoumání těchto dirigentských buněk a tak jsme zkoumali chování. A v těchto modrých buňkách, v těchto dirigentských buňkách, tam je jenom 10% nervových buněk. Mm, my změníme komunikaci, když třeba tady ubereme jeden kanál. To znamená, že oni mohou ještě fungovat, ale už ne synchronně, synchronně promiňte. A e, při takovém testu e, s myšemi jsme zkoumali dlouhodobou a krátkodobou paměť. Eh, když tedy cvičíte nějakou myš nebo krysu a deponujete ji někam, a teď ji dáte do bodu A, do bodu B, nebo dáte-li na body A a B to či ono, tak muž se na, eh, pardon, <laughs> myš se naučí, že eh, sladké mlíčko je v C a bude si to pamatovat celé týdny, kde bylo to mléko. Čili na začátku eh, dělá ta chyba z 50, nejmíž z 50% chybu. Ale podle toho, kam ji eh, postavíte, tak bude nakonec, vždycky poběží tam, kde bylo to mlíko, do C. Nebo když někomu řeknete nějaké telefonní číslo a počítáte do tisíce a potom už si nespomenete na to číslo, když to nebudete stále znovu opakovat. A my jsme to u té myši testovali takovým způsobem, že jsme ji dali do té tam, kde je tedy sladké mléko, a když se otevře to tečko, které předtím bylo zavřeno, tak myš běží přesně tak, jak by to udělal člověk. Myš běží tam, kde je něco nového. Ale příště myš určitě poběží tam, kde se jí otevřela nová cesta. To je ta modrá cesta. To je právě ta krátkodobá paměť když vyndáte tuto molekulu, eh, která má na starosti vlastně tu synchronní činnost, tak je tady 90% pravděpodobnost, že tyto mutanti, tyto buňky už nemohou synchronně fungovat. A takhle pracují ty takzvané místní buňky, nebo buňky, kde se uh, Eh, ukládá, eh, ukládá ta, ukládají ta místa nebo paměť o místu. Eh, u myši se vždycky aktivuje zcela specifická buňka ve zcela specifický čas, ve zcela specifický okamžik. A to můžete opakovat každý den, ale vždycky určitá buňka je aktivována jenom ve zcela určitém bodě. A když vy, vyjmete tyto dirigentské buňky, tak je to méně potom precizní. Myš sice stále ještě může tvořit takovéto place cells, ale už nemůže vnímat prostor tak, jako předtím. A když byste se zase zpátky vrátili, tak vidíte, že myš je zase zpátky v kartonu, zatímco ta ty zmutované myši už ne. A když byste ty myši dali po hodině zpět do toho kartonu, tak oni, tyto zmutované myši, už by si to tak nepamatovali, protože jejich místní, místně si, místo si pamatující buňky již nefungují tak dobře. Eh, virálními konstrukty můžeme zasahovat do nejrůznějších oblastí, tady do hypokampu. Všechny ostatní oblasti mozku zůstanou intaktní. Eh, tady jsme v posledních letech dosáhli skutečně velikých výsledků. A na poslední folii vidíte krysu. Můžete použít eh, skleněná vlákna, můžete to stimulovat modrým světlem a zcela cíleně aktivovat tyto buňky, jak u myší, u krys. To znamená, že můžete tady vlastně geneticky manipulovat, anebo je můžete manipulovat takovým způsobem tím, že je aktivujete právě tím modrým světlem. Ale peníze, na co jsme dostali peníze, mý kolegové a já, Eh, zkoumali jsme prostě paměť tím, že jsme zasahovali do určitých oblastí buněk, do těch takzvaných dirigentských či řídících buněk, které jsou odpovědné za stabilní zobrazování světa ve světě zvířat. Můžeme manipulovat s těmito zvířaty a můžeme změnit jejich chování. Eh, kolegové to všichni nejsou, ale chtěla jsem ozřejmit ještě jednou, že na takový experiment je zapotřebí hodně peněz. Já mám ve své laboratoři 25 lidí, kteří na tom pracují a museli pracovat pět let na tom, aby prostě vůbec získali takovou transgenetickou myš zmutovanou. A e, studie, na studie potřebujete tři až čtyři roky. To znamená, potřebujete dlouhodobé financování, potřebujete velké skupiny molekulárních biologů, elektrofyziologů a také e, kognitivních vědců, vědců na chování. A Eh, tak vidíte, jak se prostřednictvím molekuly člověk dostane ke zkoumání chování a to je něco, co není důležité pouze pro myš, protože ty též struktury, ty též buňky fungují také v našem mozku. Doufám, eh, že, jste si, že si můžete aspoň trošku vzpomenout na to, co jsem vám právě říkala. Srdečně děkuji nejenom za ten ohňostroj přednáškový a to nadšení, ale také za autentičnost, eh, která nám umožnila pochopit, eh, co se z peněz dá udělat eh, ve výzkumu. Takže srdečně děkuji a po hodince uvidíme, zda kolegové si budou pamatovat to, co jim řeknu. Takže ano. Jako dalšího vyzývám pana doktora Metyho, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit o Radě pro výzkum jako po politickém nástroji, protože někdo řekl, že tato rada je zázrak. To není zázrak, je to kombinace silné politické vůle, inspirace a oddanosti vědecké rady ERC a je to také díky tvrdé práci kolegů z agentury, takže to musíme všechno přiznat. V Lagis legislativě rámcového programu se předpokládala revize ERC a proto vznikla eh, skupina na, na vysoké úrovni eh, v čele s lotyšskou prezidentkou paní Freiberges. A byly vydány na doporučení, na jejich základě se vytvořil akční plán a jde o, šlo o to, aby tato mladá struktura rady se stala pevnou strukturou, která bude moci konkurovat i ostatním podobným strukturám ve světě opatření, která byla takto implementována, je to, že máme stálý identifikační výbor a také provádí se zjednodušování administrativních opatření a velice se zaměřujeme na vědecký proces, což je a také na výběrový proces. Také velice pracujeme na uživatelských eh, přístupech k informační technologii a také pracujeme například na právních textech. A všechny no, toto úsilí o zjednodušení se týká ostatních částí v rámci ERC. Byli jsme takzvanou laboratoří pro ostatní oblasti. Tento řádek popisuje, že byla provedena ještě další revize, protože Rada ve svých závěrech konstatovala, že se uvidíme opět v roce 2011 a to je nyní, protože chceme monitorovat pokrok struktury. A to je velice aktuální věc, protože nyní eh, eh, vytváříme nový strategický rámcový plán a proto je třeba monitorovat současnou situaci. A zde můžeme říci, že opravdu celá naše práce byla úspěchem a všichni popisují, jak ERC jako velký úspěch sedmého rámcového programu. Takže v rámci pracovní skupiny v čele s paní Freiberga se měla zachovat kontinuita. A také mi šlo o to, abychom nejenom kráčeli v před, eh, ale především jsme se zaměřili na zjednodušení FP7 a také, že musíme také zjednodušit řízení ERC. Rada byla založena, tedy Task Force byl eh, založen minulém roce a řídí paní Lovotný. A my máme zde takový mix vědecké rady, máme právní experty z komise a tak dále. To znamená, že my hodláme vydat zprávu příští týden, eh, příští měsíc a budem, vyvodíme závěry, které se přímo promítnou do rozhodnutí o budoucím rámcovém programu. ERC je tedy úspěchem. A proč tomu tak je? protože my jsme založeni na excelentních znalostech a protože všechna vědecká práce se musí provádět excelentně. ERC je nová organizace, která se učí a je vždy ochotná a možná se změnit. A to jak z hlediska administrativního, a my jsme také viděli, že náš model je jednoduchý a e, tedy e, pro účastníky, z hlediska účastníků je zde velice jednoduchý přístup. Potom tady máme správní model, který je autonomní a potom třetí znak, to má co dočinění s důvěrou. ERC musí pracovat na bázi důvěry a ne na bázi kontroly. A další Znak je to, že to je model bottom-up, tedy ze stola nahoru, který je otevřený všem účastníkům. Potom jsou tady dopady na národní systémy a ERC také monitoruje vědeckou základnu po celé Evropě prostřednictvím členských států ERC také členské státy a regiony vidí, co je ještě čeká, jaké na ně čekají úkoly. Je třeba tedy vyvodit tyto závěry, potom je důležité na nich vybudovat budoucí rámcový plán a je třeba také dát do souladu ambice ERC s financemi. Já musím říci, že nalézáme opravdu otevřenou náruč na straně komise a opravdu my také se na druhé straně všechno snažíme řádně plnit. Mm, děkuji vám srdečně a nyní eh, je možnost eh, se na leco zeptat eh, kolega Cizli. Eh, možná, že bychom se mohli pokusit eh, klást stručné otázky, abychom skutečně v půl eh, skončili. Paní Cizli. Děkuji vám, děkuji vám za tyto zajímavé prezentace. Chci se zeptat paní profesorky Novotné, vy jste řekla, že byste ráda měla také hodně vědců mimo rámec EU, více žen a také více vědců z určitých členských států. Když jsem se seznámila s vašimi dokumenty, tak jsem viděla, že některé členské státy prakticky vůbec nejsou zastoupeny. Vy jste také hovořila o tom, že důvodem eh, je excelentnost výzkumu. Můžete nám něco více říci o těch těchto důvodech? Zkoumali jste tyto důvody a co si myslíte, že máme dělat, abychom zlepšili přítomnost či účast vědců právě z těchto zemí. Vy jste řekla, že je tam nadále prostor a bylo by dobré, kdybychom nepřišli o skvělé mozky z určitých zemí. Vaše prezentace se mi velice líbila, velice se mi líbilo vaše finální prohlášení, že jste řekla, že například také výsledky z výzkumu myší se dají aplikovat také na lidský mozek. Angelika Lír. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat za vynikající prezentace. Chtěla jsem se omluvit, že jsem na začátku tady nebyla, protože jsme měli hlasování eh, v dalších výborech. Ráda bych eh, vám dala otázku eh, v souvislosti s ERC e a e, chci tedy nejprve vám vyslovit poklonu za to, čeho jste již dosáhli, ale chtěla jsem se zeptat, jak nahlížíte na budoucí vývoj e, RC programu. Zda i nadále se bude soustředit financování spíše do individu, na individuální výzkumníky, anebo zda eh, uvažujete do spíše takových společ, spíše financování, společném financování projektu. A potom to, co řekla kolegyně Manuela Šiseli. Myslím si, že analýza, eh, z jakých zemí kdo se podílel na těchto grantech, to je tedy zarážející, musím říci eh, čím to bylo způsobeno. Moje představa laická je taková, že možná excelentní výzkumníci ze zemí, eh, které tady nebyly uvedeny, asi odešli již do jiných zemí a působí tam jinam, na, jinde na univerzitách a proto se neobjevili ve vašich statistikách, ale bylo by zajímavé, kdybyste nám vysvětlila, proč se domníváte, kde jsou eh, prostě příčiny toho, že z určitých zemí není tolik žádostí o účast a co bychom mohli na této situaci zlepšit. A poslední otázka EIT. Eh, prosím o pochopení, pakliže už se o tom hovořilo. A pakliže to kolegové slyšeli, tak si to alespoň zapamatují, protože to uslyší znova. Jaké konkrétní výsledky může EIT již předložit? Máte již konkrétní výsledky? A s ohledem na strukturu EIT je tady potřeba něco zlepšit. Děkuji. Bohužel už kolegové z EIT odešli, ale my to zorganizujeme. Kristian eh, Jedr? Nejdříve bych chtěl poblahopřát. Myslím si, že eh, jako poslanec můžeme udělat eh, pouze to, že budeme uvažovat o podpoře. Já bych měl dvě otázky. Domnívám se, že parlament je skutečným kmotrem ECR. Eh, e Můj myší mozeček si vzpomíná na velmi hořké střety v rámci parlamentu při prosazování nezávislosti vašeho institutu a to, co nejširší. Takže jak to vypadá s tou nezávislostí ERC? a jaké další kroky bychom mohli udělat v tomto smyslu? Druhá otázka několikrát v přednáškách jste zdůraznili téma excelentnosti. I to byla kontroverzní, eh, obtížná otázka v rámci sedmého výzkumného programu. Eh, nyní je stěžejní bod jinde. Eh, nepochybujeme o excelentnosti, ale diferencujeme ze strany komise i ze strany jiných eh, orgánů eh, vědeckou excelentnost a inovační excelentnost. Eh, to kritérium bylo tedy vědecká excelentnost, ale nyní se to mění na inovativní, inovační excelentnost. Domníváte se, že tento požadavek má smysl? Druhá otázka se vztahuje na téma unfunding financování. V posledních dvou letech se většinou vydává nejvíce poněz a e, nakolik ke konci programu ta křivka zase úplně začíná. To znamená, že e, ty výdaje zase budou klesat. A jak je možné zajistit to, e, že technicky jste také správně zareagovali na ten fenomén, že ty výdaje jsou po dva roky vysoké a potom se to zase sníží, ale když byste chtěli zase to navýšit, eh, tak jak to uděláte? Myslím si, že to není zase tak efektivní, paní kolegyně Cavalio. Děkuji, Děkuji pane, pane předsedo. Děkuji vám za prezentace. Já mám návrh a zde chci slyšet váš názor. Jak bychom zvýšili úspěšnost, protože 13,8 13,8% je opravdu nízké číslo. Hodně návrhu financováno není. Možná by se to dalo udělat tak, že by se zvýšil evropský rozpočet, anebo by se to dalo udělat tak, že dobrovolně regiony a členské státy budou financovat úspěšné návrhy eh, z jejich vlastních zemí. To znamená, mohou je financovat prostřednictvím strukturální či kohezních fondů ale myslím si, že tak by to eh, určitě dalo udělat. Když s tím jedni začnou, tak ostatní nechtějí zůstat zpět. A to by pak zjednodušilo celý systém. Jestliže by některé eh, země využívaly svá pravidla a financovali určité projekty, tak si myslíte, že by to zlepšilo vědeckou úroveň v Evropě a jestliže návrh by byl financován, tak by to byl eh, návrh, který by byl nejlepší nejenom v regionu, ale na celé evropské úrovni. Bylo by to potom hodnoceno na základě evropských kritérií. A potom by byla snížena administrativa. Eh, jednotlivé země by nemusely vydávat peníze například na porotu, takže nebylo by dobré získat také na naši stranu členské země tak, aby do toho vložili finanční prostředky? Frau Kollegin Matthias. Pani Matias. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat za přednášky a chtěla bych se vrátit ještě k jednomu tématu, o kterém hovořila paní Novotny. I ostatní se o tom zmínili. Jde mi o to, že ty úspěšné kandidatury států, které ještě nejsou dostatečně zastoupeny, by měly být podpořeny. Není to cílem, ale je to také absolutně nezbytné, aby bylo možné dosáhnout té větší konzistentnosti v takovémto projektu. Je to projekt, který všichni uznáváme jako úspěšný tato Evropská rada pro výzkum je samostatná. Dobře, ale chci se tedy zeptat, zda politika a strategie, která je stanovována, jak eh, se orientuje na tyto eh, problémy, kde je nutné ještě něco dohonit. Děkuji, pane předsedo. Já ve jménu naší politické skupiny jsem chtěla také poděkovat eh, všem řečníkům za to, že přišli do našeho výboru a chtěla jsem jim poblahopřát za jejich práci. Ráda eh, bych se zeptala na několik věcí. Možná spíš než otázek bych vás spíš chtěla seznámit s určitými obavami. Eh, Nejprve na paní Novotný, eh, jako žena, která se velice dobře vyzná ve společenství vědců. Chtěla jsem se vás zeptat, co se domníváte, my si myslí naši výzkumníci eh, po určité době fungování Evropské rady pro výzkum. Konkrétně vás chci požádat o to, abyste nám řekla, zda se domníváte, že naše vědecká komunita se domnívá, že ERC splňuje očekávání a cíle, pro které byla vytvořena, protože my dostáváme velice různorodé názory, které k nám doléhají a chtěla jsem se zeptat, zda máte nějaké odpovídající údaje. Nehovořím o počtu podaných žádostí, ale o sociálním vnímání. A druhá otázka ehm, v souvislosti s tím, co tady řekli již kolegové, protože je to skutečnost, a vy jste se o tom také zmínila, paní Novotná to řekla, že ne všechny členské státy měly stejným způsobem prospěch a užitek z možností, které ERC skýtá. A my jsme se také dozvěděli, že to v určitých členských státech způsobuje nespokojenost a to není dobré. A my máme obavy, aby eh, z dlouhodobé perspektivy se to nedotklo vlastního fungování eh, Rady pro výzkum, zejména proto, aby to nezbrzdilo ten entuziasmus, který nejprve panoval ve vědecké obci. Domníváte se, že musíme najít nějaký vzoreček pro eh, onu excelenci, aby celý svět měl možnost být excelentním. Myslím si, že na to musíme myslet. A protože Evropská unie vždy měla jako zásadní princip eh, překlenovat úskalí eh, jak v sociálním, tak v územním hledisku a také eh, co se týče například genderové problematiky. A chtěla jsem vám poblahopřát za to, co jste tady řekla, jak chcete zvýšit podíl žen a myslím si, že musíme dělat to tež s překonáváním různých propastí, které existují ještě ve vědecké a výzkumné oblasti. Děkuji, paní profesorko, pokuste se odpovědět. Ano? Ano? Bylo mi řečeno? I have to speak from this mic. Já budu používat tento mikrofon, bylo mi to řečeno. A nejdříve bych se vyjádřila k tomu bodu, na který jste reagovali nejvíce. A chtěla bych vás ujistit, že i my jsme přesvědčeni o tom, že ty nejlepší vědecké talenty se musí financovat a to po celé Evropě. Paní Monie je z Rumunska a také pracovala v Rumunsku a nyní pracuje v Německu. Ale bohužel eh, to je případ mnoha mladých lidí v těchto zemích. A důvody vy můžete si to zdůvodnit sami, ale my se domníváme, že důvodem jsou ní, velké výdaje na vědu a na výzkum v těchto zemích a je tady opravdu těsná vazba mezi tím, kolik země vydává na vědu a mezi počtem výzkumníků. Jestliže mladí lidé nenajdou pracovní podmínky doma, tak hlasují nohama a odchází do jiných zemí. A my se domníváme, že tady se musí musí něco udělat. My to také říkáme všem, kteří přijdou k nám a hovoří o tomto tématu. My budeme nadále trvat na zásadě excelentnosti, protože my chceme financovat excelentní věce, kteří dělají excelentní výzkum a vědu. A to je náš úkol. Proto je velice povzbudivé, když vidíme, a já tady mohu jmenovat jednu velkou zemi, což je Polsko, která nedávno vytvořila agenturu, která je modelována, vytvořená podle ERC, tak, aby mohli uh, provozovat podobné modely a také dělat výběrový proces, tak jak se to dělá u nás. Takže my doufáme, že podobné iniciativy vzniknou i jinde a mladí lidé, když uvidí, že se podmínky doma zlepšily, že se domů opět vrátí. A nyní bych chtěla zodpovědět otázku paní Carvajo. Toto se již dělá, ale dělá se to dobrovolně. Takže po prvním kole mladých vědců, kteří dostali granty. My jsme tedy prováděli nejdříve interview, takže Eh, my eh, s nimi potom hovoříme a dostanou potom další finance, ale financování musí přicházet eh, od národních států. Některé země toto financování poskytují, jiné ne, ale já si myslím, že opravdu jednotlivé země by se těmto mladým vědcům měly věnovat a měly by je povzbuzovat v jejich kariéře. Také se chci vyjádřit o nezávislosti ERC, tedy Rady pro výzkum. A proto bych vám chtěla také poděkovat za původní podporu, kterou jsme dostali ze strany Evropského parlamentu na podporu nezávislosti ERC. A Jacques Mety nám řekl, že opravdu Většina doporučení z zprávy paní Feiberger byly implementována a ta ostatní doporučení řešíme nyní v Task Force a zpráva z toho bude zveřejněna v prvním červencovém týdnu. A já se proto domnívám, že Vztahy s výkonnou agenturou jsou nyní velice harmonické. My máme pocit, že opravdu e, máme společný cíl a zůstávají zde určité strukturální problémy, které určitě brzy vyřešíme. Pak je tady otázka také vědecké excelentnosti a inovační excelentnosti. Rozdíl mezi tím vidím v tom, kdo posuzuje excelentnost. Vědecká excelentnost to je srovnávání. Vy tedy si stanovíte, Eh, že chcete být prostě nejlepší na světě ve vědecké excelentnosti a pro inovační excelentnosti to posuzuje především trh a společnost, neboť technologické inovace ty se posléze uchytí na trhu. Je to produkt nebo proces a jestliže je to společenská inovace, tak se to projeví ve společnosti. Potom máte také vlastně arbitra, který posuzuje tyto produkty. Mm, děkuji. Ještě paní profesorka Monie. Velice stručně, já jsem chtěla říct, že když já jsem přišla z Rumunska, tak eh, vzdělání tam bylo tak skvěle, že já jsem potom v Německu mohla vy, přeskočit dvě třídy. Takže já mám takový povinnost, že se chci vrátit domů a tam také pracovat v vzdělávacím procesu. Já mám 25 vědců a 18 je jich z východní Evropy. Další jsou z Itálie a z Francie, ale problém je, že většina většina z těchto lidí se nevrací domů. A to musíme říci jasně. Je třeba něco udělat v jednotlivých zemích, abychom ty, tyto lidi přitáhli, protože oni pracovali v těch nejlepších laboratořích v západní Evropě, například v laboratoři Maxe Plancka. A ve své oblasti jsem byla velice překvapená, když jsem navštívila jeden ústav Budapešti a ten ústav Budapešti je opravdu skvělý. Může soutěžit s ostatními vědeckými centry. Oni opravdu produkují skvělé vědce. Oni tedy mohou zažádat o granty a také mají e, různé velice dobré vědce, ale je také důležité, aby sem se vrátili lidé, kteří například studovali v USA. A to se stalo také Německu, protože i Německu odešli lidé do USA a už se nikdy nevrátili zpátky. Takže je třeba opravdu usilovat o to, aby se tito lidé, kteří jsou již na tom, kteří mají skvělé zkušenosti, vrátili zpět. Máme eh, čtyři či pět eh, studentů či vědců, kteří dostávají granty a za nimi jsou další studenti, jejich čtyři nebo pět, kteří provádějí výzkum na univerzitách. Takže je třeba to číslo, které jsem vám dala, musíte to vynásobit čtyřmi nebo pěti a potom dostanete číslo jak velká bude budoucí generace vědců. Já se domnívám, že my opravdu e, požíváme velký kredit ve vědecké obci. My jsme zakořeněni, ve, zakořeněni v vědecké obci a my pro ně pracujeme a my také doufáme, že to, co do nás společnost investuje, společnosti opět vrátíme. Srdečně vám děkuji. Bylo to plno kompaktních informací, potěšujících. Dámy a pánové, děkuji vám za vynikající práci. Myslím si, že bylo dobré, že jste také přivezli někoho, kdo eh, je vlastně z té druhé strany, kdo profitoval z toho systému, takže vidíme velmi názorně, eh, jaký je výsledek. Děkuji vám, dámy a pánové, a můžeme přejít k následujícímu bodu na pořadu jednání.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 Budeme pokračovat s výzkumem. Přejdeme k bodu 11. Zelená kniha eh, výzvy a šance na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování. Paní Matias má slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla snažit být stručná. Naše debata se také zapojuje do toho, co jsme již slyšeli, tedy do strategického rámce inovačních plánů, do několika letých rozpočtových eh, plánů a podobně. Eh, já bych se chtěla zmínit o několika obecných bodech, které byly základem toho návrhu, který dnes prezentuji. Nebudu hovořit o detailech, ale chtěla bych říci, že tato debata je důležitá důležitá také proto, že je nutné zohlednit příští výhledy a nezbytnost stanovit finanční rámec, který by byl vhodný pro výzkum a inovaci v Evropě. Výzkum a inovace to jsou eh, jednoznačné, výrazné součásti toho, čemu říkáme evropská přidaná hodnota. Eh, to, co nás již dlouho pobízí, je otázka opatření, která musíme učinit. Cesta není jednoduchá a není jenom jedna, existují zde eh, alternativy. Vycházíme z toho, co je v zelené knize a já mám ještě alternativní návrh. Máme nástroje, finanční Eh, prostředky, účastníky a schází nám ještě možnost překonat určité mezery. Právě proto bychom měli znovu posoudit eh, celou záležitost a upřesnit eh, tyto definice. Učinit to tedy tak, aby se zohlednilo i to, co již bylo řečeno několikrát i v parlamentu, tedy zjednodušení, eh, inovace a eh, inovační unie, eh, další témata, která se zabývají výzkumem tak, aby vše na, na sebe navazovalo kontinuálně, tak abychom se dopracovali celkového postoje Evropského parlamentu. O co zde jde? Na základě zelené knihy Evropské komise jde o tři finanční rámcové programy, inovace, technologie, v Unii a lepší konkurenceschopnost. Dále strukturální fondy a vzdělávací programy, které investují do výzkumu a inovací. Je nutné se zamyslet nad vytvořením nového rámce. Proto, abychom vše propojilo. Nejde o to, eh, aby eh, to bylo v jednotlivých částech. Nejbrž musíme vytvořit jeden strategický rámec. Proto je také nutné propojit disponibilní prostředky. Myslím si, že je velmi důležité to, co jsme již dělali doposud, tedy eh, stejným způsobem zacházet s jednotlivými otázkami. Univerzity jsou vlastně malé a střední podniky, ale to nebylo správné. Jednotlivé nástroje musíme spíše zaměřit a aplikovat dle jednotlivých cílových skupin. Takovýto postup musíme posílit tak, aby bylo možné dosáhnout evropské přidané hodnoty. Některé záležitosti však musíme také prohloubit. Já jsem udělala určitý návrh a samozřejmě, že o tom ještě diskutujeme. Tedy eh, snažili jsme se stanovit eh, určité linky určité řady. A je zde několik otázek. Zelená otázka je před velkými výzvami jako centra excelentnosti eh, a podobně. A další otázky musí být položeny rovněž. Eh, když hovoříme o orientovaném výzkumu eh, a výzkumu excelentnosti, tak k tomu potřebujeme určité prostředky. Jakou cestou se chceme dostat na úroveň excelentnosti? podrobnosti. Jde o kandidatury, o dotazníky, o návrhy, které jsou odůvodněné. A jde také o to, jaké výsledky tady spatřujeme. Výsledkem pro vědce může být třeba uznání jeho činnosti, převzetí jeho návrhu na úrovni podniku. To znamená, že jeho výsledek, výsledek jeho práce je vlastně určitým zbožím. V rámci dnešní ekonomické krize však se otevírají velké rozdíly mezi jednotlivými národními hospodářstvími a je nám stále více jasné, co to znamená evropský kohezní projekt projekt soudržnosti, je nutné učinit ještě lecos. Ty nástroje je nutné oddělit od fondu soudržnosti a toto oddělení musí být udrženo. To znamená, že nesmíme všechno smíchat. Na druhé straně však musíme také postupovat proti tomu, co jsme zjistili jako problém, a sice o přístup ke zdrojům. 50 stipendií a subvencí jde pouze do určitých zařízení. V dnešní Evropě, ve které žijeme, však musíme zajistit to, aby ty regiony, ty členské státy, které jsou málo reprezentovány, byly více podporovány. Mám na mysli především nové členské státy a jižní státy. Dále také podíl. Zde je nutné zdůraznit specifika každého státu. To je obtížné a také nákladné. Eh, samozřejmě, že všechny ostatní aspekty můžeme projednat eh, ještě detailně později, ale já jsem se snažila tyto tři úrovně ustanovit eh, a jinak výzkum, inovace a v inovaci je zde otázka, co to je inovace, inovace orientovaná na trh, sociální inovace a podobně. Ta první úroveň se týká uschopnění capacitation a vytvoření infrastruktury. Zde potřebujeme vlastní rozpočtové položky pro eh, veliké projekty, jako je Galileo, jako je ITER a podobně, tedy projekty, které překračují hranice rámcového programu. Inovace a technologie to je jeden takový rámec a také úvěry, které jsou poskytovány a subvence, které jsou poskytovány, jsou orientovány na velké projekty, ale ten rámcový program umožňuje právě podpořit ony projekty uschopňování, tedy zde je nutné se podívat na úvěry a subvence, které jsou detailně nasměrovány. Dále využití potenciálu a konsolidace. Zde máme rámcový program a zde také probíhá evaluace výzkumu. Potřebujeme na to také dostatek času, potřebujeme dostatečnou kapacity pro interdisciplinární výzkum, pro posílení spolupráce. A Evropská rada pro výzkum představuje právě toto propojení které umožní aby se setkávaly i e, jednotlivé disciplíny tak, aby ten potenciál byl propojen a to díky finančním prostředkům pro stipendia, pro granty. Marie Curie to byl jeden z projektů, a musíme umožnit lepší mobilitu a vytvořit podmínky pro tuto lepší mobilitu tak, aby se mohlo zúčastnit více žen, aby i sociální dimenze výzkumu eh, nebyla opomíjena. Třetí úroveň se týká návrhu, který se orientuje spíše na vzdělávání dle potřeb trhu. Tady jde o malé a střední podniky, které jsou více inovativní a tyto jsou stále málo zastoupeny, což je dáno také tím, že přiměřené prostředky nejsou ještě stále k dispozici v dostatečné míře. Proto navrhuji vytvoření nového finančního nástroje pro SME, mohla by to být Evropská banka pro výzkum eh, a tedy pro úvěry pro SME tak, eh, aby eh, bylo možné reagovat na specifické struktury těchto malých a středních podniků. Víme, že právě tyto podniky nesou velkou část úkolů eh, eh, celé struktury. Eh, je to určitá páteř evropských podnikatelských aktivit v posledních letech právě tyto malé a střední podniky přispěly silně k úspěšnosti ekonomiky. Inovace. To je samozřejmě výsledek výzkumu, ale Musí existovat výzkum a inovace, které se skutečně orientují na trh. A musíme přitom informovat také veřejnost a přitom rozlišovat mezi nejrůznějšími typy zboží a služeb, pro sociální služby a takové eh, výrobky, které jsou orientované na trh. Na základě této struktury a těchto návrhů, což je právě otázka, kterou bych zde chtěla předložit k debatě, a pokud budete mít otázky, tak eh, ráda budu eh, reagovat, ale já se domnívám, že jsme zatím na cestě společně Eh, abychom v, eh, jako parlament předložili eh, společné stanovisko k výzkumu a inovaci. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto diskusi. Možná, že bych mohl ještě někoho přivítat. Není samozřejmostí, že mezi námi vždy. Je to sám pan generální ředitel, je tady pan Smith. Děkuji, je to velkolepé že máte tak nesmírný zájem na těchto otázkách a skoro pokaždé, když se o tom jedná, jste tady. Nejprve dám slovo panu Eilerovi. Já bych chtěl začít ne s obvy klíme díky zpravodajkám, zpravodajce a chtěl bych ji opravdu velice vážně poděkovat, protože se domnívám, že navstory šíři i ideologických stanovisek, které sebou nese vždy eh, výměna mezi stínovými zpravody a zpravodajkou byla skutečně výborná. Měli jsme, a myslím si, že předložila velice odvážnou a chytrou zprávu. Eh, možná mi dovolte, abych učinil několik eh, doplňujících poznámek. Co může být signálem zelené knihy? Zelená kniha bude Eh, na trhu eh, mezi svědnáváním o vzájemných dohodách v rámci víceletého financování. A teď je důležité to zopakovat také ve směru komise a ve směru rady. Eh, my jsme se zhodli v tom, že v této zelené knize by měl být zakotven požadavek zdvojnásobit prostředky pro rámcový finanční program, aby bylo jasné i poselství. Za druhé, jednou z centrálních záležitostí, které jsme společně vypracovali a kde paní Kavajo má skutečně mimořádnou zásluhu, že opakujeme i v tomto zeleném jak, dokumentu, že jsme si zajedno v tom, že Simplifikace, zjednodušení jedno z nejdůležitějších témat, než vůbec budeme hovořit o designech nebo nových designech výzkumných programů. Třetí zprávou je, a domnívám se, že je nesmírně důležité, když hovoříme o takových tématech jako malé a středně velké podniky, abychom konečně také hovořili o těch lžích, které se zde šíří Domnívám se, že současná definice malého a středně velkého podniku na základě toho, že vznikla vlastně ze statistik, v podstatě je sektorově specifická, ale když se jedná o konkrétní aplikaci programu, vede to k tomu, že to prostě nefunguje s podílem malých a středně velkých firm, protože v určitých průmyslových sektorech jsme zvolili pojem či definici, která je příliš malá a která zejména sektorově specificky uh, vylučuje středně velké podniky, které mají veliké inovativní um, myšlenky a veliké inovativního bohatství. Na druhé straně, a domnívám se, to je skutečně jedno z témat, kde musíme nalézt řešení. Je to samozřejmě téma, o které, a to jsou nástroje na sdílení rizika. To je ten exper, to, co vlastně podporuje ten experimentální přístup, ale zároveň to ukazuje, eh, že nesmíme dávat tyto velké granty velkému průmyslu, ale že chceme, aby tyto eh, risk sharing facility byly aplikovány prostřednictvím státních mediátorů nebo prostředko, zprostředkovatelů. Jinak prostě by bylo iluzí, že by to mohl být nástroj, který skutečně ekonomiku a zejména malé a střední firmy bude podporovat. To je věc, o které musíme ještě diskutovat. A chtěl bych připojit ještě poslední aspekt. Myslím si, že s komisí jsme vlastně na společné cestě, ale abych jasně řekl, za to je definováno s tím, co doposud komise předložila v zelené knize. A samozřejmě víme, že na komisi existují e, další úvahy, které jdou nad rámec této zelené knihy. Možná ty dvě nejdůležitější záležitosti za prvé téma inovace Myslím si, že jsme ochotni následovat toto téma, ale při jasné definici toho, k čemu to povede. Protože zůstane-li to jenom dalším vágním nadpojmem, jak si, tak nejsme ochotni, tak jako například u ERC, mít nějaký primát, relativizovat tím, že řekneme, že k tomu bude ještě přistupovat inovativní excelence. Musíme prostě skutečně se podívat na to, co to vlastně má znamenat. To též platí pro otázku zhrnování programu do nějakého velkého společného programu. Ze zásady se domníváme, že eh, by bylo zapotřebí drastického kroku mezi sedmým rámcovým výzkumným programem a skokem do toho osmého, ale rozhodně bychom nepodpořili, kdyby na této cestě nějaké téma bylo spochybňováno. To jsou prostě centrální témata Evropského výzkumného programu rámcového a jistě by to narazilo na odpor parlamentu, kdyby například spojený výzkum byl nějakým způsobem spochybňován stejně tak jako veškerá otázka kooperačních programů. Domnívám se tedy, že v současném stavu, v současné době, promiňte, máme dobrý, dobrou zprávu předloženou, která se snaží eh, zasáhnout do rozpočtového procesu a myslím, že bychom se měli soustředit na ta nejdůležitější poselství v září ale zároveň chci také jasně říci, že tento společný postoj parlamentu je také nesmírně důležitý, protože v sedmém rámcovém programu jsme měli slabou pozici, vstoupili jsme příliš pozdě do vyjednávání a já si myslím, že teď s ohledem na ten zelený dokument to je jiná situace. A teď možná ještě poslední věta. Ze strany EPP jsme se snažili společně s kolegy z SND zavést nový pojem Stairway to Excellence a to je pokus parlamentu otázku účasti zejména nových zemí nějakým způsobem zvládnout. A e, v této, v této větě nebo v tomto pojmu se združují obě cesty. Chceme, aby byla zachován ten princip excelence, ale musíme hledat prostředky a cesty, jak zvýšit účast nových států. Kompromis ale znamená, že musíme zůstat u toho pojmu excelence, protože všechno ostatní by spochybňovalo ten program. A kompromis je nesmírně důležitý i z toho pohledu, že musíme dávat dobrý pozor, neboť se jedná o to, abychom posílili ex program excelence ve 12 nových zemích, ale rozhodně by se neměl stát programem soudržnosti, to bych rád zdůraznil. To je skutečně náš ústřední postoj, co se týče našeho postoje k osmému rámcového programu. Nemůžeme dělat všechno v rámci soudržnosti. Evropa musí být v mezinárodním ohledu konkurenceschopná. A e, u této konkurenceschopnosti není žádným tématem soudržnosti. Tady jsme v konkurenci se Severní Amerikou a Asií, ale myslím si, že eh, v tomto Stairway to Excellence Eh, můžeme eh, v jejím rámci předkládat takové programy, které mohou odrážet náš společný postoj, nejenom staré E15, ale celé E27, EU27. Všichni jsme si zajedno v tom, že musíme vyslat jasné signály pro výzkum a inovaci v Evropě. Eh, při, to znamená, že je třeba substanciálně navýšit osmý rámcový program. Paní kolegyně Ford. Děkuji vám. Já bych vám chtěla poděkovat za vykonanou práci. Je to opravdu velký výzkum a skvělá inovace. Chci podpořit již vyřčené. Já jsem frustrována, tím, že jsme udělali velkou práci v oblasti zjednodušení. Byla to zpráva paní Cavario. Vši, celý parlament se na tom shodl a v podstatě komise se tím nezabývala. A já tedy doufám, že tato práce bude také respektována komisí, ale opravdu tenkrát jsme hlasovali téměř jednomyslně a zjednodušení je také zapotřebí, aby správné peníze se dostaly do správných rukou, tak aby peníze mohli využívat vědci v laboratořích a aby se penězi neplýtvalo. Když procházíme zprávu, tak je tady několik aspektů. My máme zde cíl. Náš cíl není eh, zvýšení výdajů na 3%, ale je především, jde nám především o to, abychom zvýšili celý výzkum a jde také o to, abychom prostřednictvím výzkumu zvýšili pracovní příležitosti a zaměstnanost a také, abychom se již nyní mohli vypořádat s výzvami, které budou stát před námi a před budoucími generacemi. Nejde pouze o e, e, účelové zvýšení zvýšení výdajů na výzkum. A proto je také důležité, aby vědci spolupracovali nejenom v rámci jednotlivých zemí, ale také, aby e, spolu spolupracoval veřejný a soukromý sektor a tak, abychom zabezpečili, že peníze daňových poplatníků jsou zde vydávány správně. My také hovoříme hodně o malých a středních podniků. Ano, je důležité, abychom podpořili a motivovali malé a střední podniky, ale nesmíme odrazovat velké podniky. Jestliže půjdou peníze do velkých podniků, tak to musíme také řádně zdůvodnit. Ale nemůžeme také je odradit od investic. A když já hovořím s malými a středními podniky, tak oni mají radost z toho, že v rámci inovací mohou spolupracovat s velkými podniky a dostat se, tak říkajíc, na vyšší úroveň. To je také velice důležitá věc. A excelentnost, to je důležitá věc. Ano, opravdu musíme se zaměřit na excelentnost, protože jinak nedospějeme k cíli a ona koncepce cesta k excelentnosti, tak my opravdu musíme podpořit lidi a také země na cestě k excelentnosti a takto podpořit i méně rozvinuté oblasti. Ale je také důležitá vazba na strukturální a kohesní fondy protože existují části prosperujících zemí, které jsou příjemci strukturálních a kohezních fondů, takže protože jsou příjemci kohezních fondů, tak se méně zapojují do tohoto programu. A my musíme se zaměřit opravdu na excelentnost. Musíme, aby zabezpečit, aby peníze pracovaly inteligentnějším způsobem, protože peněz není dost a proto musíme také využívat inteligentně evropské programy. Vy jste tady také hovořili o soft kreditech, také eh, o podobných dalších nástrojích. Já se nyní chci vyjádřit, že chcete opravdu oslavit mladé vědce ale také očekáváme, že všichni budou pracovat déle. Takže i starší lidé budou nadále pracovat, takže myslím si, že musíme správně formulovat onu vazbu mezi mladými a staršími pracovníky, tak abychom je tak říkajíc eh, neodstranili z tohoto programu. A komise poslouchá, takže se chci obrátit také na ní. A ke konci zprávy je tam několik doložek a to je 25, kde hodláme sdílet informace a chceme však mít soutěž Potom je tady také program spolupráce, to je ve 25, potom také 27, to je přístup ze spodu nahoru a také projekty ze zhora a to už jsme tady slyšeli a potom 28. Tady voláme po mezinárodní spolupráci tam, kde je to vhodné. ECR nám ukázalo, že mezinárodní spolupráce je dobrá, ale jenom tehdy, kdy ji skutečně řádně využíváme. A já předložím pozměňovací návrh článku 50, který se týká to je co se snažíme udělat s vědeckou dráhou. Vy tady používáte slovo nestálí a vědecká dráha my se musíme zabývat tím, proč vědci chtějí odcházet z Evropy. To je to, co se v naší vědecké obci děje. Oni odcházejí do Číny, do Ameriky a my se musíme zabývat tím, proč tomu tak je a proto jim musíme zabezpečit dobré pracovní podmínky, dobré příležitosti k práci, tak, abychom opravdu je neoznačovali tímto slovem, že mají nestabilní pracovní podmínky. A my jim chceme zařídit stabilní pracovní podmínky. My chceme Eh, také postupovat s touto zprávou inovativně a doufáme, že nás komise vyslechne. Děkuji. Srdečně děkuji, paní Madurel. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat eh, paní eh, Maty za její vysvětlení a já bych chtěla připojit některé poznámky, které tady již zazněly z úst mých kolegů, které sdílím. Za prvé bych se chtěla vyjádřit k financování. Domnívám se, že až půjde o nový osmý společný strategický e, výzkumný finanční rámec, chceme-li Pokračovat eh, skutečně v tom, abychom zachovali náš sociální model, je nezbytné nejenom navýšit fondy určené do politiky investic, a do, hlavně do politiky výzkumu, ale udělat, udělat to s čerstvými penězi, jak si. To znamená nejenom přerozdělovat peníze od jinut, ale navrhnout, aby skutečně do našeho rozpočtu se navýšily prostředky. Domnívám se, že to je skutečně základní premisa a jedně na její základě můžeme začít diskutovat o osmém výzkumném rámcovém programu a o jeho součinnosti s dalšími komunitárními programy. Domníváme se, že to je paní Matias jasné, také na to poukázal pan Elder. A je to něco, co bychom měli podpořit v rámci všech našich politických skupin. Také bych rád ta učinila několik poznámek týkající se struktury, kterou bychom si přáli pro příští rámcový program. Pokusím se učinit to telegraficky. Potřebujeme rámcový program s otevřenější strukturou, se širší a multidisciplinovanější programem, abychom tady měli zahrnutý ten princip ze spoda nahoru. To znamená větší rámec, který by umožnil, aby to byly skuteční věci, vědci sami, kteří by mohli navrhnout, jaké konkrétní věci je třeba vyřešit. Také si myslím, že bychom měli znovu uvažovat a znovu hledat nové formy pro to, jak více zapojit malých a středně velkých podniků. Bylo by třeba zachovat tuto rezervu 15% pro ně, a stejně tak bychom měli řešit ještě důležitou otázku, která ještě není dořešená a kde tady máme ještě velký manévrovací prostor, abychom zahrnuli nové myšlenky. Je třeba vytvořit takovou strukturu, a již na to poukázali někteří mi kolegové, a já se pod to plně podepisuji, která by nám umožnila eh, jak si přilákat rizikový kapitál určité pobídky pro přilákání přeshraničního kapitálu s účastí na vnitrostátní, ale i s podílem komunitárním. Již tady zaznělo, že je třeba trvat na tom, že je třeba hledat zjednodušení v rámci celého tohoto rámcového programu, aby se posílila transparentnost, důvěra s jasným souborem komunitárních pravidel a s daleko méně komplikovanými procesy, a které by měly být také rychlejší. Eh, domníváme se, že je třeba posílit kooperační element, ale nejenom pro velké aktéry naší společnosti. To už tady zaznělo. My nesmíme zapomínat na základní výzkum, na možnost rozvíjet takové projekty, které by neměly konkrétně předdefinovaná zadání a téma. Eh, co se týče ERC, a to už také zaznělo při setkání s jejími reprezentanty, nechceme opustit excelenci, ale je třeba hledat takovou formu, aby věci ze všech členských států mohly obdržet také od ERC eh, odpovídající finanční prostředky, aby tady nebylo riziko, Eh, ohrožení dobré pověsti, kterou zatím RC požívá ve vědecké obci. Co se týče mobility, tady je třeba hledat takové možnosti pro podporu mobility, zejména v průmyslu. Domnívám se, že bychom měli trvat na posílení strukturálních fondů jdoucích do nových infrastruktur, posílit otevřený přístup ze strany vědecké obce i ze strany průmyslu na mezinárodní úrovni a propagovat mezinárodní kooperaci. A v této první diskuzi, kterou vedeme dnes, bych ráda ještě řekla, že se domníváme, že by koherentním způsobem měl být zohledněn také sociální dopad vědecké a výzkumné spolupráce a domnívám se, že skutečně toto by mělo jít napříč vším a protože nemáme mnoho času, skončím, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, paní Cavalio. Hmm, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní Matěz za velice dobrou zprávu. Většinu bodů již zmínili již předřečníci. Pan kolega se vyjadřoval k mnohým bodům, já se vyjádřím pouze ke třem záležitostem. Struktura, kterou navrhuje paní Matěz, asi je velice zajímavá. Jsou tam tři vrstvy. Podle mého názoru by i e, tedy Evropský institut pro inovace by neměl být v první vrstvě, ale ve třetí vrstvě. A pak se tady hovoří také o zdvojnásobení financí. A v této souvislosti bych chtěla navrhnout novou koncepci, která byla také ve zprávě ŠUR. Sure tam budou předlože, byly předloženy pozňovací návrhy, které eh, volají po eh, větším intenzivním řízení eh, ekonomických fondů. A my bychom měli také zjistit, zdali toto můžeme přenést také na oblast vědy. My bychom měli na evropské úrovni zabezpečit také účast členských států na financování. Jde o to, aby také e, členské státy vytvořily rámec pro soukromé financování vědy. A já se domnívám, že bychom opravdu mohli určité ekonomické struktury přenést také na struktury v oblasti vědy. Jsem ráda, že paní Matias hovoří o uh, Eh, programu v oblasti kooperace a pokud se týče zjednodušení, tak o zjednodušení se ve zprávě příliš mnoho nehovoří, ale právě proto bychom v tomto duchu měli předložit pozměňovací návrhy, protože určitá doporučení zatím komise nepřevzala a my bychom měli také říci, že zjednodušení znamená také zapojení univerzit a malých a středních podniků. Paní Merkis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A děkuji také naší kolegyni Matias za prezentaci dokumentu. Je zde hodně bonů, které rozpoznávám, protože jsme pracovali na otázce inovací a domnívám se, že komise rovněž převzala určité myšlenky, které jsme prezentovali. Takže děkuji eh, především za převzetí eh, OSS ohledně přístupu do programu. Souhlasím s kolegy eh, v tom, že zjednodušení a určitá defragmentace jsou nezbytné pro výzkumné programy. Skutečně nezbytné mnohé zjednodušit. Myšlenka OES byla převzata, což mě těší a myslím, že inovace nemůže být pouze technologická, ale také sociální či jiná. Zde je teda jasný pokus o integraci politiky, rozvoje, inovace a výzkumných eh, programů. Přitom eh, je možné se koncentrovat na výsledky a zapracovat eh, i sociální výzvy. Komise tedy převzala i takový prvek, který je pro mě důležitý, a sice účast občanů v celé této záležitosti. Výsledky nejsou-li převzaty trhem a nedotknou-li se občanů, pak eh, také není dosaženo hlavního cíle. Inovace je znamená předložit eh, myšlenky na trh eh, k dobru občanů. Domnívám se, že ambice zdvojnásobit rozpočtovou položku eh, je slibná a nezbytná. Eh, domnívám se, že o tento cíl se můžeme eh, snažit, ale všichni víme, že teď bude obtížné zdvojnásobovat rozpočet a samozřejmě eh, takovéto zdvojnásobení pro výzkum a vývoj je také spojeno s otázkou určitého eh, výběru. Pokud nebude možné rozpočty navýšit, pak se eh, musíme této otázce věnovat ještě později a možná, že by nám i zpravodajka mohla naznačit určitou eh, cestu. Eh, jistě má představy eh, o tom, kde tyto prostředky získat, tak aby to nebylo problematické. Marisa také jasně řekla, že jde o přístup na základě věrohodnosti, což podporuji je nutné mít tolera- větší toleranci také ohledně rizik a je nutné eh, také eh, být zvědavý a jít do rizika. Jistě je také možné zlepšit rovnováhu mezi těmi základními projekty a velkými projekty. Jak již mnozí také řekli, je nezbytné, aby i ty startovací projekty byly více eh, zapojeny. Právě ty začínající podniky jsou jiného charakteru než podniky malé a střední. Samozřejmě, že je zde ještě několik dalších bodů, ke kterým bych chtěla položit eh, otázku, ale již jsme se ptali komise, na prostředky. My jsme žádali také o prostředky na nástroj sdílení rizik. Zde jsme žádali o 1 eh, až 5 miliard. Eh, a eh, jakou představu má zpravodajka o této záležitosti v souvislosti s výzkumem s inovací. Můžeme také konstatovat, že v tom dokumentu to není pokládáno za totéž. Těším se na budoucí debatu a chci říci, že obojí je nezbytné v naší politice, jak výzkum, tak i inovace. Kristia Eller. Já bych chtěl doplnit jenom jednu větu, která je, myslím, důležitá. Měli bychom to říct ještě dnes. Zelené kněze bylo společně řečeno, že evropské velké projekty budou muset být eh, vyškrtnuty z budoucího rámcového programu. Eh, my jsme dosáhli určitých neúspěchů právě proto, že v sedmém rámcovém programu jsme byli ochotni zaintegrovat eh, velké projekty, i když jsme věděli, že v té fázi budování to nebude možné financovat. To, že zde jsou oddělené položky eh, pro eh, výzkum a velké projekty jako Galileo a další, eh, to je rozhodující. Jinak bychom nebyli schopni v následujících letech udělat určitý program a koncem roku, eh, tak eh, jako to bylo pro ITER, převzít eh, na set milionů z této rozpočtové položky. Parlament tenkrát byl ochoten jít do kompromisu po trialogu, protože ty projekty jsme prostě nechtěli zničit, ale k té rozpočtové pravdě patří také to, že buď v budoucnosti takový projekt prostě nebude existovat, anebo bude mít vlastní položku. To není možné financovat z běžícího projektu. Nyní dám slovo ještě generálnímu řediteli, který naslouchal eh, aby se mohl vyjádřit k této diskuzi. Děkuji, to je velmi milé. Dobré odpoledne. I my bychom měli poblahopřát paní zpravodajce k této prvnímu návrhu zprávy. Je to velice jasná, konkrétní zpráva, která vychází také z auditorské zprávy a také ze zprávy o sedmém rámcovém programu a také vychází ze zprávy paní Markýz o inovační unii a také to vychází ze zprávy pana van Nistelrooye o strukturálních fondech. Velice se nám líbí, že tady zdůrazňujete úlohu malých a středních podniků, také se zabýváte eh, projektem Survey to Excellence. Jedná se zde také o vědkyních, o, mu, o ženách, podnikatelkách a tak dále. Pokud se týče třípilířové struktuře, tak jste viděli, že v zelené knize jsme definovali trošku jinou strukturu, ale já si myslím, že obě dvě struktury jsou stejně dobré. Jediný problém je to, že první pilíř vy na, nazýváte budováním kapacit, takže my ho naví, nazýváme jinak. Takže my nechceme tady vytvořit podobnou strukturu, jako jsou kohezní fondy. Nám nejde o pomoc či podporu či dotace. Takže možná, že bychom měli tady také tento pilíř jinak pojmenovat. Jde o to, že oba dva eh, programy jsou komplementární a nejde o duplicitu. Také v zelené knize hovoříme o posilování všech tří pilířů. Druhý pilíř se zabývá také eh, nejdůležitějšími úkoly, což je například energetická útočno, účinnost a je třeba také eh, zabývat se eh, energetickými zdroji a potom tady máme ve třetím pilíři různé další aktéry a inovace. Pokud se týče inovace SIP, tak já si myslím, že to není úplně jednoznačné. Vy jste řekla, že na to se musíte podívat. Ale v jiných zprávách se hovoří, že musíme propojit inovace s výzkumem a právě proto je důležité, aby nový rámcový program zahrnoval všechny tyto programy EIT a také další programy. A tady se hovoří o tom, že si by měl být zvážen a k tomu by se však měl být být, e, mě by se parlament jasně vyjádřit, že chce propojit výzkum s inovacemi tak, aby to bylo také v souladu s bývalými minulými zprávami, které byly schváleny k rozpočtu, se nechci vyjadřovat. Je to opravdu hudba pro mé uši, toto zdvojnásobení, ale to prosím nedávejte do zápisu. A po tom také příspěvky jednotlivých poslanců. Pan Eller zdůrazňuje význam Eh, strukturálních eh, fondů ve srovnání s výzkumným programem, že jsou to dvě různé dvě věci. A například hovoří také o velkých projektech ITER a Galileo, že by toto mělo být financováno z jiných fondů a ne ze společného rámcového programu. Tak jde totiž o to, aby by se tyto dvě věci nepřekrývaly. Paní Ford zmínila co si co mě trošku zabolelo. Vy jste e, řekla, že jsme nezohlednili zprávu paní Cavallo o zjednodušení, ale my jsme zde opravdu e, postupovali zjednodušeným způsobem. My jsme zjednodušili účetnictví, účetnictví příjemců a tak dále, ale vy máte pravdu, že je třeba také modifikovat pravidla pro účast a to bude potom potom ruku v ruka, ruce se zjednoduším rámcového programu. My jsme jistá zjednodušení už udělali, ale u těch velkých úkolů tak tam se do toho ještě musíme pustit, to bude po roce 2013. Zásadní je to, co jste zdůraznila, že máme tady eh, společnou spolupráci v oblasti výzkumu a společný eh, výzkum propojuje různé partnery, tedy z oblasti vědy, eh, malých a středních podniků a také inovací. Opravdu musíme sledovat budovat eh, systém a přístup ze spodu nahoru a já se domnívám, paní Novotný nám také zdůraznila, jak ten tento přístup je důležitý. Paní Moduler také hovořila o více disciplinaritě, tedy o více odvětvích. Tímto směrem bychom se měli ubírat. Vy jste také hovořila o malých a středních podnicích a 15% cíl musíme uskutečnit. To znamená, že 20 tisíc malých a středních procent budou také požívat komunitární financování vzdělávání. My chceme tento cíl splnit. Paní Cavalio předložila zajímavou myšlenku, že bychom měli mít také lepší řízení eh, fondů. Já jsem o tom zatím nepřemýšlel a já se domnívám, že to také musí být plněno na straně členských států. Já jsem ochoten o této záležitosti dále diskutovat. Paní Mekis zdůraznila eh, jedno společné místo, eh, kontaktní místo, tak aby na jednom místě se daly řešit všechny záležitosti. To máme také v úmyslu. Ještě se chci vyjádřit také k zelené knize o stavu věci. Minulý pátek jsme uzavřeli e-mailovou schránku, dostali jsme tisíce reakcí. A co, z čeho jsem si všiml tentokrát, že to nebyly jednotlivé univerzity, které předkládaly žádosti. Dostali jsme celou řadu strategických do dokumentů, kdy lidé opravdu zapojují výzkum a inovaci do debaty o cílech 2020. Takže se domníváme, že reakce jsou daleko větší než v minulosti, protože lidé vidí, že inovace je pilířem strategie 2020. Také jsme viděli, že většina lidí podporuje nutnost propojení výzkumu a inovací, tak abychom také posílili vědeckou základnu. 10. června zorganizujeme velkou událost zde v Bruselu. Mnozí z vás byli také pozváni na tu, tento seminář, kde budou prezentovány výsledky konzultací, veřejných konzultací. My se také těšíme na hlasování o zprávě paní Matia Září a potom začneme eh, navrhovat náš společný plán, který předložíme vám a také radě na stůl 13. listopadu. Eh, harmonogram je velice ambiciozní. Vy budete hlasovat eh, o zprávě v září a my s naší prací za, my naší práci práci zahájíme, až budeme znát, jak si představuje výzkumnou budoucnost parlamentu. Děkuji vám srdečně. Poslední věta byla ta nejlepší, eh, protože ozřejmila, že nás také berete vážně, za to jsem veliký závažný. A teď má paní Matias minutu a půl, no maximálně minutu a půl, protože bychom Eh, skutečně měli být féroví vůči tlumočníkům. Takže prosím pěkně. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěla jsem poděkovat všech, i tl, všem i tlumočníkům za tento dodatečný výkon. Děkuji vám za veškeré vaše příspěvky a za návrhy, které zde zazněly. Děkuji také mnohokrát za toho ducha spolupráce, eh, který je skutečně jedním z nejdůležitějších eh, elementů a to, že můžeme spolupracovat napříč politickými skupinami. Vím, že je prostě mm, pokročilá doba, všichni máme nabitý kalendář, eh, ale Mnohé ještě ve zprávě chybělo, ale na konci z toho vzešlo více, než co jsem si původně představovala i přála. Mnohé souvisí právě s o ním zjednodušením a to se musí týkat i naší práce, o to se budu společně s vámi snažit. Děkuji do 15.6. Eh, předkládání pozměňovacích návrhů, děkuji všem tlumočníkům a to je vše. Děkuji.